So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke, wir fangen jetzt an und wir sind, glaube ich, auch in ausreichender Zahl jetzt hier im Ausschuss. Dámy a pánové, vítám vás. Podíváme se na pořád jednání, oznámení předsedy. Možná bych ještě upozornil na to, že máme několik malých technických změn. Jednak se to týká bodu 5. Paní Lichtenberger tady dnes nemůže být, to znamená, že 26. Eh, zpráva o eh, kontroly uplatňování práva společenství nemůžeme dnes projednat. Tento bod tady ale zůstane formálně zachován, protože tady musíme hovořit o pozměňovacích návrzích a po hlasování po 13 probereme bod 20 eh, k Implementing Act, protože on tady dnes odpoledne nemůže být a proto ta diskuze musí proběhnout dnes dopoledne. Dnes odpoledne to ale také ponecháme na pořadu jednání, protože pan Ševkovič, eh, který přijde a o kterém chceme, eh, se kterým chceme o tom hovořit, tady vlastně není, takže Budeme to probírat dvakrát, jednak po hlasování dopoledne a potom ještě jednou odpoledne. Potom bych chtěl upozornit na to, že 5. července náš výbor bude mít zvláštní zasedání ve Štrasburku. Budeme mít eh, workshop pro alternativní nástroj 27. října 2010 a bude to potom další workshop eh, k občanskému právnímu systému v roce 28. Hmm. A potom pan Svěvka se stane zpravodajem hmm. pro nějaký vojenský případ a potom tady budeme mít celou řadu e, standing zpravodajů pro druhou polovinu e, tohoto roku. Paní Lichtenberger, pan Kari, pan Speroni, Contentious Matters – pan Sája, komitologie a pan Maštálka pro kodifikaci a recast. Takže to je to, co jsem vám chtěl sdělit. Máte k pořadu jednání ještě nějaké připomínky, prosím? ich, äh, hab eine Frage, und zwar hatten wir als recht... Mám otázku. My, jakožto právní výbor, uh, jsme měli vyjednávací dokument, nebo požádali jsme o vyjednávací dokumenty k piráctví a příští týden v pondělí začíná jednání a mě by zajímalo, jestli už na to existuje nějaká reakce nebo odpověď a pokud ne, tak jakým způsobem bude náš výbor dále postupovat a jak eh, to vypadá ve výboru pro zahraniční věci nebo ve obchodním výboru, jestli o tom mají nějaké informace. Děkuji, ano, chtěli jste tyto podklady a já nevím, jestli už jsme něco v této věci dosáhli, jak to je. Nevíte? Yeah, but we, we, we will study the question. We are studying the question. Okay. Wir sind dran. Dobře, řešíme to. Za informace, kterou mám, je, že to řešíme, že se to snažíme získat. A budeme se snažit i nadále. Pokusíme se tyto dokumenty dosáhnout uh, skrz INTA co nejdříve. Problém je, že eh, v interinstitucionální dohodě ten návrh je také a mělo by to jít přes ten vedoucí výbor, přes ten hlavní výbor a ti, kteří se to spolu účastní, to potom dostávají přes ten hlavní výbor. Takže možná bychom se mohli podívat na sekretariát, zeptat se, zeptat se INTA a potom, pokud dostanou oni, tak to dostaneme i my. Takže podíváme se k zápisu z minulého zasedání se 17. a 31. května eh, první červen. Máte k tomu nějaké připomínky? Nemáte dobře? Takže je to tak schváleno. Bod číslo čtyři. zpráva pana Cvěvky o návrhu Evropské komise pro posílenou spolupráci. E, týká se to věcí rozvodu. Pane zpravodaj, máte slovo. Bardzo děkuji, <clears throat> paní Děkuji vám. Jak si ještě jistě vzpomínáte, tak na plenárním zasedání, jakožto parlament, jsme se shodli na postupu spolupráce v oblasti rozvodu a rozluky. A další fází je legislativní práce. A situace je následující. Parlament probere ten dokument, který nám musí být předán radou. My ho ještě nemáme. Parlament který to řeší poradě, protože rozvod a rozluka je ze společenského hlediska velice důležitá věc. Takže parlamentu leží na srdci, jestli můžeme být eh, tedy, eh, eh, jestli se můžeme angažovat v přípravě tohoto aktu, protože konec konců jsme ve spolurozhodování. Zatím jsme měli pouze právo vyjádřit stanovisko. Nebyli jsme zatím ale zapojeni do samotného procesu navrhování, tak jak to mohlo být, ale mohli bychom možná teď být spraveni o tom, jak se věci mají v radě a tím pádem bychom mohli na to zareagovat. Hlásí se k tomu někdo další? Byla tady otázka na radu a mě by zajímalo, co zástupce rady odpovídá, odpoví na otázku, která byla položena. Muchas gracias, señor presidente. Eh, <clears throat> Děkuji. Pane předsedo, v radě Za radu vám chceme poděkovat. Jakmile budeme mít zjednodušené eh, povolení, tak pak to jenom předložíme ke schválení. Teď probíhají překladové práce a jak pak to bude schváleno oficiálně pro zesílenou spolupráci a toto rozhodnutí kde je tedy posílená spolupráce na provádění, tak zatím jsme se již shodli v zásadě na některých eh, klíčových prvcích. Ale nechceme to uspěchat. Nechceme se zavázat příliš brzy. S ohledem na to, že ještě čekáme na oficiální rozhodnutí, které by umožnilo zahájit dialog s parlamentem. A v průběhu španělského předsednictví tady už zbývá jenom asi týden, už toho tudíž mnoho nestihneme. Bude to tedy na následujícím nadcházejícím předsednictví, které to dojedná na základě všeobecných zásad, které budou ustaveny ve spolupráci s parlamentem. Děkuji. Hlásí se někdo další, prosím? E, bardzo dziękuję. Dziękuję za te informacje przedstawicielowi Rady. Ja chciałbym, korzystając z... Děkuji, děkuji za informace od Rady a chtěl bych využít této příležitosti, protože za chvíli se změní předsednictví na Radě a nastoupí belgické. A Chtěl bych se obrátit na předsednictví a také na zástupce států, které vyjádřili svou vůli účastnit se posílené spolupráce. Chtěl bych je požádat, aby posílenou spolupráci v této věci podpořili, tak aby pokud možno eh, vysoký počet států se na tom účastnil. Dnes máme eh, tedy 14 států a já doufám, že nakonec se do toho zapojí všechny členské státy. Netrpělivě očekáváme dokument, který nám pomůže nebo dovolí, abychom pokračovali v naší práci. Děkuji, pan, pane Cvěvko. V tuto chvíli se tedy už někdo další nehlásí, můžeme to uzavřít, podíváme se na další bod na pořadu jednání a to, je, to byla zpráva paní Lichtenberger a tady je jde o to, abychom tady měli eh, lhůtu pro pozměňovací návrhy. Je tady 12.7.2010. Máte nějaké návr- námitky? Ne, dobře, takže bod 6. Paní Volis, eh, Řím 2, máš slovo. Uh, Děkuji, pane předsedo. Kolegové, Teprve dnes ráno jsme rozdali pracovní dokument eh, k tomuto tématu, to znamená týkající se, to, týkající se Říma 2 a práva, které se týká této záležitosti, čili utrhání nadsti. Prosím, nepanikařte, protože k ničemu se ne, nic se nebude dít příliš rychle. Možná často je nejlepší nedělat nic. Máme spoustu času, můžeme si dát čas. Je to velice ožehavá otázka, dokonce natolik citlivá, že když jsme řešili Řím 2, tak, jak mnozí z vás ví, bylo to vynecháno. Ovšem, to bylo. S tím zřetelem, že jsme požádali komisi, aby vypracovala studii, která vznikla, která již je k dispozici nějaký čas. Následně jsme měli i slyšení na tomto výboru. Čeho se snažíme dosáhnout tímto dokumentem? Snažíme se zmapovat aktuální situaci, některé problémy, a otázky a zamyslet se nad mm, různými možnostmi řešení. Já bych to stručně popsala a pak uvidíme, jestli k tomu budou chtít kolegové něco doplnit. Takže stávající situace je následující. Myslím, že jsme si to uvědomili v průběhu práce na Bruselu 1, čímž se stanoví rámec pro uh, soudní eh, příslušnost v těch přezraničních eh, případech. Ale tady se hovoří o rozhodném právu. Takže pokud jde o to právo, tak existuje taková mozaika, nebo dalo by se říct 27 různých práv nich řádů v jednotlivých členských státech. A když se v některém členském státě něco vydává v nějaká, nějaké, nějaký, nějakých médiích, tak existuje nejistota ohledně toho, jaké právo bude rozhodné pro to, co eh, píšou nebo co publikují. To znamená, že mají tady velké dilema. Některá práva jsou přísnější, v některých zemích je pomluva skoro, eh, skoro trestní čin. Nebo v některých zemích, jako u nás, může, být, eh, může následovat velmi vysoký finanční postih. Je to tudíž velmi komplexní situace. A média mají pocit, že to může mít dopady i na právo eh, svobodného slova. Když se podíváme na případy, které se dostanou k soudu v různých zemích Unie, tak většinou se to týká eh, osob s vyššími příjmy, jsou to celebrity, jsou to lidé, kteří mají prostředky, mají možnosti eh, se hájit nebo žalovat. Ovšem, řekněme, ta střední vrstva nebo ti eh, lidé, kteří mají menší eh, příjmy, tak tam pokud jde o různé eh, komentáře v tabloidech, v bulvárním tisku nebo i v některých jiných médiích, tak často i když jim to může zrujnovat život, tak nemají zdaleka takový přístup ke spravedlnosti jako lidé s příjmy vyššími. A modelový eh, zákon by to trošku vyvážil. Kdyby řekl, že samozřejmě na jedné straně respektujeme právo na svobodu tisku, ale když se snažíme rozhodnout, jaké právo, eh, jaká příslušnost, jaké právo je rozhodné, tak většinou dáváme přednost eh, právu té poškozené strany. Abychom to trochu vyvážili při nastavení tady rámce toho, jaké právo bude zvolené. A to má aspoň do jisté míry ochranný účinek ve vztahu k poškozeným. A samozřejmě, že tisk se domnívá, že to zachází příliš daleko. Je to ale tak? To je těžké posoudit, protože eh, podle informací, které máme, tak ty jsou právě pouze z těch případů, kde, kde postižení mají možnost a mají kapacitu k tomu, aby se hájili. Například eh, v, ve Spojeném království byly, bylo několik sociálních pracovnic nebo pracovníků a, a v tisku se od nich psalo, že jsou to pedofilové a kdo ví co. Ono to tak nebylo. přitom veš, celá jejich profesní kariéra byla v troskách jenom na základě takové zprávy. Nevíme, kolik dalších případů tohoto druhu existuje a nedojde k žádnému stíhání. Ale ten zákon to právo musí vyvážit na jedné straně svobodu tisku, na druhé straně právo na soukromí. A do tohoto mixu, k tomuto mixu ještě přistupuje Eh, přistupují zprávy v médiích týkajících se tedy, pokud jde o britské soudy. A je to takzvaný libel uh, tourism. A to obvinění je, že britské soudy se používají proto, že očkodňují poměrně štědře, poměrně vysoce a je snadné od nich eh, dosáhnout rozsudku. Ale když se podíváte potom na konkrétní statistiky, tak vidíte, že těch přeshraničních případů zase není tolik. A ty, které jsou, tak eh, se hůře prosazují. Ty lidé eh, mají není větší potíže s tím, aby se aby dosáhli svého začíná být čím dál těžší dostat to k britskému soudu, pokud není naprosto eh, jasný ten, ten spojující faktor. Ale jestliže nějaký novinář pravdivě informoval, tak má, ob- se může hájit, má, má obranu pokud to bylo nepravdivé, ale odpovědně, tak se také může hájit. Čili to, to není pravda, že by média měla uh, cítit nějak, se být ohrožena. Protože je možné pravdivé, eh, pravdivý, pravdivá žurnalistika a odpovědná žurnalistika. Ale Kromě toho existuje také celá řada důkazů o tom, že existuje řada případů, třeba v novinách některých jiných jurisdikcích, například v Dánsku, když to nemohu ověřit, kdy došlo k vyhrožování soudem v Británii v zájmu toho, aby radši zaplatili nějaké očkodné, aby došlo k mimosoudnímu vyrovnání. My nevíme, jestli to tak skutečně je, nebo ne, pokud ano, tak eh, by si zasloužili lepší eh, právní eh, poradenství. Pokud je to pravda, tak každopádně lze konstatovat, že nová britská vláda se snaží, seč to jde, Eh, reformovat tento problém. Když tedy odložíme tento britský problém, snad se to řeší, tak pak je otázka toho, co dělat na úrovni Evropské unie jako celku. Tisk říká, že samozřejmě by si přál režim eh, právní, jaký je třeba ve Spojených státech, eh, kde máme Eh, ten takzvaný First Amendment eh, v ústavní a ale u nás je daleko pečlivější vyváženost práva na eh, osobní bez, bezúhonnost reputaci a svobody slova. A i na úrovni Evropské unie je to podpořeno tím, že Evropská unie přistoupila k umluvě pro lidská práva, takže budeme mít toto skrze znění umluvy. Obě tato práva existují, musí být vyvážena na evropské úrovni. Tím se dostáváme k možnosti, kdy bychom samozřejmě mohly mít opět nějaké kolizní normy, jak doporučil parlament v rámci Říma 2? A nebo jsou média natolik znepokojená, že chtějí nějaký horizontální nástroj na eh, bázi vnitřního trhu? A pokud, tak možná s podporou Evropské umluvy o lidských právech bychom to mohli zvážit, protože je to určitý základ, je to něco, je to určité východisko. Ovšem, když se podíváme na studie, tak vidíme, že ve skutečnosti si takové pravidlo nepřejí. Tudíž si kladu otázku, co vlastně média chtějí v evropském kontextu, možná by nám to mohla říci. Připomínám, že v evropském kontextu musíme dosáhnout vyvážení různých práv. Nejsme v americké situaci. Pak jsou tu také některé další otázky, které bychom mohli zanalizovat. Měli jsme slyšení, které se týkalo situace na Islandu který se rozhodl po krizi ekonomické, že by mohl sloužit jako určité útočiště svobodných médií a nyní prochází parlamentem návrh zákona, jehož jediným smyslem je říci, jsme svobodným prostorem, budeme mít nejlepší právo, pokud jde o svobodu projevu a vítáme všechny mediální společnosti. Je to zajímavá myšlenka, ale musí si dát pozor, protože by to také mohlo být v rozporu s požadavkem přijmout evropské aky v rámci kandidatury na členství Evropské unie. Ale tento výbor vzhledem k tomu, že budeme s, s islandskými kolegy hovořit o jejich přání stát se členy Evropské unie, možná bychom jakožto výbor pro právní záležitosti mohli zjistit něco více o tomto jejich novém zákoně a jak by se e, doplňoval s Římem 1, s Bruselem 1, s Římem 2, protože možná budou mít nějaké odpovědi na naše otázky, podívejme se na to, ale je to trošku jako Británie. Oni si sedí uprostřed Atlantiku a dívají se nalevo, napravo, na, směrem k Evropě a směrem k Americe. Tento pracovní dokument tudíž nastínuje aktuální situaci, kam bychom se mohli vydat. Upřímně řečeno, nenavrhuji žádná konkrétní řešení. Média nám říkají, máme problém, podívejme se na to. A uvidíme, zda najdeme nějaký způsob, jak, tomu, jak se tomu postavit, nebo to nechat tak, jak to je. Děkuji. Uh, eh, Diane Wallis. To je téma, kterým se náš výbor zaobírá už velmi dlouho a je to velice problematické téma, zatím proto neexistovalo žádné řešení a já si myslím, že tady jsou ta témata velmi dobře nastolená. Pokud jde o zvláštní právo na Islandu, tak už to stroskotalo na bankách, takže nevím, jestli by mělo být nějakým vzorem pro ostatní. Většinou to selže. A teď vidím, že se hlásí pan Cvěvka. Bardzo dziękuję. Chciałem serdecznie podziękować Dajanie Děkuji. Chtěl bych velice srdečně poděkovat paní Volis za velmi transparentní úvod do tohoto tématu a chtěl bych k tomu vyjádřit svůj názor. Je velice dobré, že se i nadále zabýváme na našem výboru tímto tématem. Je to věc, která je pro mnohé velice zajímavá a teď především v médiích, ale samozřejmě také jednotlivci, eh, kteří jsou eh, předmětem nějaké pomluvy nebo nadsti utrhání, na to mají také zájem. Jak to souvisí? Diana, Diana správně říkala o tom, že mnoho žalob nebo mnoho lidí, kteří jsou obviněni z toho, že něco udělali a třeba to ani neudělali, tak ti tady, nebo tady je třeba zaplatit nějakou vysokou částku pro to, aby se zahájilo řízení. Především je to tak v případu řízení o kompenzace, které jsou velice vysoké. A ty poplatky za to, aby to řízení bylo vůbec zahájeno, je, no, jsou velice vysoké. Obvyklý, obyčejný člověk si to ani nemůže dovolit. Takže to vlastně omezuje občany v tom, aby se do něčeho takového pustili a aby si takto očistili své jméno. Jako dřívější novinář často opakuji, že svoboda projevu je důležitým základem. O tom není pochybností. Ale potom je tady ještě další základ v médiích a to je zodpovědnost za projev za ty věci, které vyjadřuji. A to mi poslední dobou stále více chybí a proto je tady důležité nastolit rovnováhu mezi zájmy médií a mezi zájmy těmi, kteří chtějí očistit své jméno. Tedy Není tady časový tlak, nemáme tady u toho žádnou pevnou lhůtu a proto bychom měli v klidu pracovat na této věci, měli bychom se setkat se zástupci médií. Nesmíme ovšem zapomínat na to, že když hájíme zájmy médií, pokud jde o odstranění eh, té zmíněné turistiky, abychom, kde, kde lidé se snaží nalézt takový soud nebo takové prostředí, kde dostanou vyšší kompenzace, a tady tedy musíme mít na paměti rovnováhu. Je třeba vyvážit tady eh, zájmy poškozených se zájmy té druhé strany médií. Já se příliš nepřikláním k tomu americkému modelu. Spíše souhlasím s panem předsedou v tom, že například ten islandský model je mm, takový podivný a že bychom měli pokračovat na naší půdě, tedy v Evropské unii. Ano, já bych tady chtěl doplnit ještě jednu věc. Tady už eh, Cijevka má pravdu v tom, že důležité jsou ty gigantické náklady, které jsou spojeny s takovým řízením a které téměř znemožňují přístup k takovému řízení pro obyčejného člověka. Tady to velmi snadno sklouzne do nějaké pětimístné částky a třeba i do šestimístné částky ty náklady. Možná bychom se mohli zamyslet na nějaké alternativní způsoby řešení sporů. Například by byla někde nějaká morální instance na základě zákona nebo něčeho jiného a tato instance by potom rozhodla a řekla to, co tady bylo řečeno, to, čím byla ta osoba pošpiněna, je pravdivé nebo ne a možná by to mohlo mít eh, podobný vliv na očištění toho jména eh, jako ty podobné žaloby a zároveň by to bylo mnohem méně nákladnější než soudní řízení. Takže to je možná alternativa, kterou bychom měli dále prodiskutovat a na evropské úrovni bychom mohli eventuálně najít model, který by byl poměrně málo nákladný, ale došlo by eh, k určitému uspokojení potřeb eh, té poškozené osoby. Máte ještě něco? Nemáte? Dobře, můžeme tedy uzavřít tento bod a podíváme se na další bod na pořadu jednání. Je to velmi eh, zlouhavá záležitost, už se tím zabýváme velmi dlouho a já dávám slovo paní Angelice Niebler. Děkuji, pane předsedo, já doufám, že se nestane, nestanu synonymem pro eh, tedy nezávislé posuzování dopadů, ale je to velice napínavé téma a jsem ráda, že o tom dnes můžeme diskutovat. Kolegyně a kolegové, snažila jsem se v pracovním dokumentu schrnout stávající situaci a pan předseda má pravdu. Opravdu už to tady má velmi dlouhou diskuzi, pokud jde o eh, posuzování dopadů. Já jsem si v tom dokumentu dala tu námahu, snažila jsem se schrnout, jaká je naše situace, jednak s ohledem na posuzování dopadů komise a potom s ohledem na možnosti, které Evropský parlament má. E, tedy posuzování dopadů, kde bychom mohli mít takovou doplňkovou aktivitu a jádrem mého dokumentu je číslo čtyři, tedy zásady v našich dalších úvahách, jak bychom posuzování dopadů mohli vylepšit. A potom je tam celá řada otázek, které vyplynuly z diskuzí s mnoha kolegy, se kterými jsem o tom jednala. A možná, že z toho bychom potom mohli vyvodit nějaká doporučení pro naše další práci. Posuzování dopadů komisem. Já si myslím, že paní Klingweil Eh, šéfka Impact Assessment Boardu eh, je tady, velice jsem potěšená tím, možná, že k tomu ještě něco řekne. V komisi byla odvedena eh, velká práce a když byl zřízen Impact Assessment Board, to je vlastně taková jednotka pod předsedou komisie. Komise pracuje nezávisle na jednotlivých ředitelstvích a to je opravdu takový kvantový skok v komisi. Ale musím říct, že jsem tady měla opravdu mnoho kontaktů a konzultovala jsem také mnoho případů, kde jsme museli zjistit, že i tady je ještě velký potenciál k vylepšení. Stanovisko Eh, impact Assessment Boardu nemá žádný závazný účinek a Impact Assessment Board nemůže přijmout žádná vlastní opatření, může předkládat pouze doporučení pro generální ředitelství. Jeho členové, jejichž autorita a kompetence jsou dané a nechci je nějak spochybňovat, ale jmenuje je předseda komise, takže potom je vlastně ta nezávislost trochu pochybná. To je současná situace posuzování dopadů ze strany komise a měli bychom diskutovat o tom, zda s ohledem na komisi eh, nepředložíme, zda komise nepředložíme nějaké pozměňovací návrhy. Posuzování dopadů ze strany Evropského parlamentu tady také došlo k určitému posunu. Já jsem také členkou průmyslového výboru a my parlament využíváme naše možnosti příležitostně, ale ne v tom objemu, v jakém bychom mohli. Proto jsem si říkala, že tady se píšu, jaké možnosti tady existují. Existuje takové je politické vodítko. 17. června 2008 eh, to bylo schváleno, stanoveno a bylo zde určeno, že Evropský parlament má kdykoliv možnost v rámci různých eh, konzultací, požádat o posouzení dopadů a my sami můžeme zadat posouzení dopadů, pokud na základě pozměňovacích návrhů parlamentu vyplyne, že to bude mít důležité dopady na praxi. A v poslední době už to bylo využito i v našem výboru. Například tady máme zprávu Estrela. Je tady velká diskuze, byly pozměňovací návrhy příslušného výboru pro ženská práva, eh, že by to vedlo k velkému dopadu na praxi a plénum se rozhodlo, že tady bude vydáno posouzení dopadů a minulý týden kolegyně Sommer mm, předložila zprávu k označování potravin, byla minulý týden schválena a tady také z toho vyplynulo, že nejprve se vydá posouzení dopadů. Takže teď vlastně Evropský parlament stále více používá možnost eh, vytvářet posuzování dopadů. A je to dobrá cesta. Já jsem dále prováděla různé rešerše k tomu, jakým způsobem to probíhá v jednotlivých členských zemích. Je to velice komplikované, všechno je různě rozlišně organizováno a strukturováno externí posuzování dopadů ve čtyřech členských státech, tedy v Nizozemsku, Švédsku, Spojeném království a v Německu. Eh, tam je to nezávislé a vedle toho potom jsou ještě interní předpisy pro posuzování dopadů ve všech členských různých státech a je to velice složité a já bych navrhovala, abychom se zaměřili především na ty kteří provádí nezávislé posuzování dopadů. Měli bychom eh, si od nich vyžádat expertízu a také ref, od referentů bychom měli získat informace, jak to interně probíhá. Já si myslím, že důležité pro naši debatu jsou následující principy. Měli bychom vždy pamatovat na to, že posuzování dopadů není politické rozhodnutí, ale má to být určitá pomoc k politickému rozhodnutí. Politické rozhodnutí potom samozřejmě musí proběhnout v rámci demokratického procesu rozhodování. Posuzování dopadů nemá vést k žádnému prodlužování, protahování, přijímání zákonů. A velmi často tady padla námitka, že posuzování dopadů způsobuje větší byrokracii a to by samozřejmě tak být nemělo, protože my se snažíme naopak byrokracii v Evropské unii snižovat. A samozřejmě potom na druhé straně vytváříme nástroje, které vytváří ještě více byrokracie, takže to je vlastně v rozporu. No a potom poslední záležitost, otázky. My bychom si měli říci, jaký předmět by mělo posuzování dopadů mít, jaké iniciativy by tady měly mít, být. Samozřejmě není možné, aby vše, co se děje v komisi, mělo zvláštní posouzení dopadů. Tady je opravdu potřeba vytečit konkrétní rámec k tomu, jaký předmět má, jaký předmět má být posouzení dopadů. Potom další věc. Měli bychom se zaměřovat pouze na ekonomické dopady v rámci posouzení dopadů, anebo jestli máme zohledňovat také sociální, zdravotní, společenské a kulturní aspekty. To samozřejmě ovlivňuje strukturu toho, jakým by to všechno mělo probíhat. Velmi často padlo přání, že každé posouzení dopadů by mělo být částečně věnováno malým a středním podnikům, takový ten zátěžový test pro malé a střední podniky. To je téma, které zaznívalo z mnoha úst, eh, potom subsidiarita. Takže to jsou věci, které by tam měly být zkoumány. Potom, jak vylepšit posuzování dopadu v rámci komise. Já jsem tady také sestavila různé, různé otázky. Zajímala by mě k tomu vaše stanovisko a potom jakým způsobem tento nástroj posuzování dopadů využijeme efektivněji v parlamentu. A z diskuzí s kolegy vidím, že někteří už ten nástroj velmi pečlivě používají, ale celkově v celé šíři našeho parlamentu to zatím ještě nebylo eh, zcela využito, neproniklo to do povědomí jaký nástroj tady vlastně díky posouzení dopadů máme. A proto si myslím, že na konferenci předsedů výboru bychom o tom také měli hovořit, zjistit si informace, abychom věděli, do jaké míry se pracuje s tímto nástrojem. Ve výboru průmyslu, tam jsme měli nějakou směrnici a tam šlo o elektronické záležitosti, jak to rozšířit a jak to více otevřít. Můžete být pro nebo proti, ale neprovedlo se tam posouzení dopadů, jenom tam zkrátka lidé e, zastupují nějaký názor buď pro nebo proti. A já si myslím, že to je klasický případ, kde by posouzení dopadů pomohlo, abychom tu diskuzi v jednotlivých výborech ještě více zaměřili na konkrétní fakta, aby to bylo opravdu objektivní. Takže bylo by dobré, kdybychom opravdu nakonec měli nezávislé posouzení dopadů a já se nyní těším na vaše příspěvky. Děkuji za velmi podrobné představení tohoto do, dokumentu a slovo má paní Gerena. Děkuji, paní Przewodniczący. Chtěla poděkovat paní Nibler za bardzo ciekawe wprowadzenie Děkuji za velice zajímavý úvod do tématu, které je velice důležité, tedy nezávislé posuzování dopadů. Toto téma souvisí s tím, o čem dnes budeme hlasovat, tedy lepší legislativa. A s tím souvisí také téma, tedy posuzování dopadů, téma kritérií, podle kterých budou budoucí posouzení dopadů vypracována a já bych chtěla říct, jaký je k tomu můj názor. Plně s vámi souhlasím v tom, jak důležité toto téma při vytváření nové legislativy je. Tento nástroj usnadňuje rozhodování. Souhlasím s vámi v tom, že posouzení dopadů nemůže nahradit politické rozhodnutí, protože zákonodárce stanovuje právo a ne úředníci. Posouzení dopadu také samozřejmě není závazné. Posouzení dopadu je nezávazné, protože jinak by zasahovalo do pravomocí zákonodárce. A názory, ačkoliv nejsou, nebo ta doporučení, ačkoliv nejsou závazná pro generální ředitelství, tak přeci jen je tam ten velký tlak, takže nakonec většinou ta posouzení bývají zohledněna. Potom eh, experti, ano, otázka nezávislosti, to je asi něco, co leží na srdci všem. Je pro nás velice důležitý ten objektivní obrázek o situaci a k tomu má posouzení dopadů sloužit, Ale jak docílit toho, že to opravdu bude nezávislé a že to nebude pouze odraz mínění určité zájmové skupiny. Vůči komisi totiž padla také námitka, že interní posouzení dopadů není zcela objektivní, ale já si kladu otázku, kde máme záruku, že nový typ posouzení dopadů opravdu bude objektivní. A já bych se vás chtěla zeptat, paní Niebler, jak v budoucnosti Eh, chcete eh, upravovat vztahy mezi dřívějšími posouzeními dopadů a mezi těmi posouzeními dopadů, které by měly být vypracovány nezávislými experty. Jakým způsobem by oba orgány měly spolupracovat? A teď pokud jde o kritéria, která musí být při vytváření eh, posouzení dopadů zohledňována. Já si myslím, že tady by mělo být i kritérium společenství nebo společnosti jde o vliv na obyčejné občany, na vliv, vliv na práva, která měli, například eh, nějaká ta sociální kolega Albrecht. Ja, vielen Dank. Um... Vielen Dank auch erstmal an Angelika Liebler für das äh, sehr gute Arbeitspapier. Ich glaube, das äh, ist eine gute Grundlage für. Děkuji. Já si myslím, eh, děkuji všem. Je to velmi dobrý základ pro diskuzi. Je to velmi dobře strukturováno. Jsou tam ty zásady. Ale já si myslím, že je velice důležité, aby posouzení dopadů byla na konci také realizována, uvedena do praxe. Samozřejmě, ano, e, nemá to nahrazovat politické rozhodnutí, ale nakonec se to do toho vždy odrazí. Takže proto bychom si měli říci, že posouzení dopadů nemá nahrazovat veřejnou diskuzi, veřejné konzultace, slyšení. E, vliv nebo externalizace v rámci posouzení dopadů je velice problematická, protože posouzení dopadů si vyžaduje interní analýzu nebo, pardon, interní rozpravu. Mělo by posloužit dalším rozpravám, usnadnit rozhodování otázce vylepšení bych tedy řekl, že účast Evropského parlamentu v Impact Assessment Boardu je velice důležitý, protože konzultace, vzájemná konzultace těchto orgánů je velice důležitá interně, tak aby právě byla zajištěna ta nezávislost. Tady je potřeba opravdu přihlédnout k různým perspektivám při vytváření předpisů ale myslím si, že externí vlivy eh, by tady příliš být neměly, protože tím se podle mě otevírají dveře tomu, že to vlastně bude eh, takový širokospektrální nástroj konzultace a zároveň by to vlastně neměl být blokační nástroj, nástroj, který to zablokuje. Nemělo by to tedy zacházet příliš daleko. Instituce by měly společně na posuzování dopadů spolupracovat. Všichni by se toho měli účastnit, především také Evropský parlament by se měl účastnit postupů při vytváření posouzení dopadů v komisi, ale externí subjekty by měly stát mimo, protože každý se může samozřejmě eh, informovat, ale to neznamená, že se nemůžeme pokusit nezávisle redakčně eh, to potom vytvořit. Pan kolega Boris. Děkuji bardzo. Já rovněž chtěl chciałbym pogratulovat paní Nibler podjęcie tak vážného tématu, který przecież... Děkuji. Já chci poblahopřát paní Nibler za e, to, jak se ujala tohoto tématu já si myslím, že musíme utvářet lepší, kvalitnější legislativu a to je naprosto v souladu. Eh, chci se vyjádřit. Mám několik poznámek. Za prvé, kladu si otázku, zda hodnocení dopadů má být nezávislé na institucích, které se na něm podílejí. Pokud chceme být objektivní v podpoře politického rozhodování, Domnívám se, že instituce, jako parlament, rada, komise, by eh, se měly obrátit na externí orgán, který může mít jiný náhled na tu problematiku. A paní Niebler zmiňovala, že eh, lidé, kteří působí v Radě pro hodnocení dopadů jsou jmenováni předsedou komise, ale pokud ta rada má být naprosto nezávislá, mělo by eh, to platit skutečně pro její samotné složení. To má být také nezávislé. Zároveň diskutujeme o standardizaci metodik pro hodnocení dopadu. Pokud totiž nebudeme mít jasné pokyny, jasný rámec pro celkové hodnocení dopadu, může dojít k tomu, že se budou lišit přístupy k hodnocení dopadu a místo zjednodušení by výsledkem mohla být komplikace eh, a zkomplikování celého procesu. A já se tedy domnívám, že zjednodušená metodika patří k nejzásadnějším prvkům hodnocení dopadu a úlohy, kterou se hrávají v podpoře politického rozhodování. Děkuji já bych to rád také sám doplnil, děkuji. Parlament v předchozím volebním období tuto otázku také rozebíral, diskutoval o tom a vyjádřil přání, že by bylo vhodné, aby všechny tři instituce podílející se na legislativním procesu se společně vyjádřili k hodnotícím studiím a k hodnocením dopadů, že by měla vzniknout nějaká společná agentura ze zástupců těch tří institucí a na základě jednotného postupu by pak hodnotili dopady. Pokud takový orgán bude mít nezávislý statut, ale zároveň bude zapadat do struktur Evropské unie a v komplikovaných případech bude moci zasáhnout, tak jak dnes zasahuje Rada pro hodnocení dopadu. Eh, to, eh, mohlo by se to osvědčit ze svých zkušeností eh, z diskusí o tomto tématu a také z diskusí s předsedou komise v souvislosti s dohodou o meziinstitucionální spolupráci mohu říci, že komise není ochotná uplatnit hodnocení dopadu někde mimo komisi. A mohu k tomu, to mohu konstatovat po několika letech vyjednávání. Oni nám v tomto nevyjdou vstříc. Tím se nesplnilo naše přání z meziinstitucionální dohody ani naše usnesení. V tomto dokumentu na jedné straně celkového počtu tří stran se zmiňuje něco velmi vágního, ale pro mě to znamená jednu věc. A to vzhledem k tomu, co bude uvedeno v závěru zprávy paní Nibler, musíme v doporučeních komisi doporučit zlepšení postupů, hodnocení a stejně důležitá je také otázka, jak my budeme zdokonalovat hodnocení dopadu v parlamentu. Proto je naprosto na místě, že se v září vydáme do Washingtonu, protože američané mají podobný systém rozdělen na dvě části, zatímco my v Evropě už mnoho desetiletí máme situaci, kdy exekutiva má samostatný systém hodnocení dopadu a ve Spojených státech má ten, je tento systém oddělený. Nakonec bude hodnocení dopadu na straně komise a pak na straně parlamentu bude ještě doplňující hodnocení dopadu, což si myslím, že by nebylo špatně, protože by to posilovalo nezávislost a zároveň eh, zvýrazňovalo kvalitu celého procesu. Budeme o tom však muset diskutovat s dalšími výbory a nevím, jak to v praxi zapadne do toho harmonogramu, ale rozhodně to bude na pořadu jednání. Paní Nýbler bude pozvána na zasedání předsedů výboru a budeme moci na eh, tom zasedání diskutovat o zkušenostech. Možná nám paní King může říct něco za komisi, pak vystoupí paní Niblerová, pak bude čtvrt a už budeme muset dát slovo, eh, možnost prohlasování. Paní King, eh, děkuji mnohokrát eh, za příležitost vyjádřit se k pracovnímu dokumentu. Děkuji také paní Nibler za tento dokument. Chtěla bych ho projít chronologicky a chtěla bych se věnovat jednotlivým otázkám. Eh, začnu od začátku toho dokumentu, ne, tedy neformálním zapojení eh, pana Štojbra. A je to více než strukturální změna. Bylo to tedy něco více ad hoc, zatímco dnes ta spolupráce bude eh, pravidelnější. Ehm, a další věc eh, Uvádí se, že hodnocení dopadů nemá žádné zásadní eh, působení na eh, výsledky práce, zatímco ale eh, Účetní dvůr provedl dvouleté hodnocení výsledků našeho systému hodnocení dopadu. Ehm, očekáváme, že v září vydají zprávu a nejsem si zcela jistá, že to tato věta skutečně bude v souladu s tím, co účetní dvůr zjistí. Zpráva tedy vychází e, z dva roky trvajícího hodnocení výsledků práce komise. E, často ne, dala své iniciativy e, k hodnocení dopadů na základě Říma 1. Řím 1 komise přijala v roce 2005. A od roku 2003 jsme začali realizovat náš systém hodnocení dopadů s tím, že za poslední tři roky proběhlo více než stovka takových hodnocení dopadů a děláme více na webových stránkách věnovaných lepší regulaci. Máme uvedených eh, zhruba 200 iniciativ s cestovními mapami, které se chystají. A na těch cestovních mapách je jasně uvedeno, zda to bude podléhat hodnocení dopadu a zda komise očekává provedení takového hodnocení a pokud ne, tak proč ne. S tím, že to vždycky přichází rok před iniciativou. Znamená to, že kdokoliv se domnívá, že je nutné provést některé z těch hodnocení dopadu, mají ještě čas a příležitost to navrhnout a musíme si také uvědomit, že i ty samotné cestovní mapy jsou jakýmsi mini hodnocením dopadu, protože uvedou ten problém, uvedou cíle, uvedou také, jaké jsou možnosti a e, samozřejmě lze tam využít maximum podstatných informací. Nová iniciativa, nová cestovní mapa znamená, že jde o postupné uvolňování těch iniciativ. Dnes jich je tam 200, bude jich tam třeba 220 hned příští týden. A vše najdete na webových stránkách komise věnovaných e, lepšímu, lepší regulaci, better regulation. A Eh, samozřejmě eh, já předsedám radě, ale tady ještě o tom zda můžeme eh, přijímat opatření. Ano, mm, jsme jmenovaní předsedu a předsedou komise a z toho vyvstávají otázky o tom, zda jsme nestraní. My jsme naprosto nezávislí a nestraní na službách, které samotné hodnocení dopadu provádějí. A pokud se podíváte na naše stanoviska, ta jsou veřejně přístupná, tak eh, můžete zvážit, zda najdete tedy stanovisko, o kterém můžete tvrdit, že nezávislé a nestrané není. Více než 30 zhodnocení dopadu eh, se eh, posílá, posílá rada zpátky, protože není dostatečně kvalitní, ale samozřejmě jsme státní úředníci. Důležité je si uvědomit, jak řekla paní Geringer, rozhodnutí samotná činí politici a v tomto směru, jak to říkali i pan Albrecht, politická rozhodnutí nemohou činit úředníci, ale rozhodují komisaři a my jsme jim předložili dostatek materiálu pro odpovědné rozhodování. Dále je nutné podotknout, že hodnocení dopadů eh, se málo kdy aktualizuje, ale paní Nibler sama poukázala na to, že parlament se snaží hledat cesty k tomu, aby bylo možné eh, hodnocení dopadu no, aktualizovat. V roce 2006 byla uzavřena um, institucionální dohoda mezi Radou, parlamentem a komisí, která uh, uvádí, že Rada a parlament si uh, provedou hodnocení dopadu, pokud se to ukáže jako nezbytné a vhodné pro legislativní pro, projekt, legislativní návrh a to je tedy návrh, který je datovan už rokem 2006 a už tam byl podchycen ten společný přístup Rada, Komise, Parlament. A dalším aspektem, a plně souhlasím s paní Niebler, souvisí s tím, že když se zaměříte na různé systémy v různých členských státech, najdete zde nejrůznější přístupy. Musíme to vyjasnit v Nizozemsku a v Německu například Aktal je eh, normální kontrolní úřad. Ten hodnotí pouze eh, snížení administrativní zátěže, zatímco hodnocení ze strany komise sleduje subsidiaritu, dopad na malé a střední podniky, klade otázku, zda tento problém je nutné řešit na evropské úrovni. Naše hodnocení dopadů se týkají také ekonomických, ekologických a sociálních aspektů. A v poslední době jsme podnikli velké úsilí k posílení analýzy analýzy právě těch sociálních dopadů. Máme tedy integrovaný přístup, který eh, se zaměřuje jak na náklady, tak přínosy a klademe velmi podrobné otázky zaměřené na subsidiaritu a Hodnotíme tedy různé varianty a máme také metodiku, máme pokyny a to vše je zveřejněno na našich webových stránkách. A nyní se dostávám k poslednímu bodu. Rada pro hodnocení dopadů má e, spolehlivý kontrolní systém a zpráva účetního dvora, která vyjde v září, pomůže objasnit a doufejme také podpoří moji prezentaci, ale měli bychom také spolupracovat, tři instituce, protože jsme eh, se podepsali pod společný přístup a komise vždycky zdůrazňovala, že jsme připraveni pomáhat radě a parlamentu eh, v provádění a hodnocení dopadů u eh, jejich vlastních návrhů. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, kolegyně Niberová. Děkuji, pane předsedo. Velice děkuji kolegyním a kolegům za velice cené připomínky. Nebudu se ke všemu vyjadřovat, ale všechno jsem si poznamenala a zmíním se jenom o ty nejdůležitějších otázkách. Vy jste tady hovořila o té nejdůležitější otázce, tedy jak zajistíme nezávislost posouzení dopadů, jaká kritéria tady musí být a jak má být zajištěna efektivní spolupráce a koordinace mezi jednotlivými institucemi. Pan Albrecht se o tom také zmínil, pan kolega Krupp a Léne. A já musím říci, že souhlasím s tím, co jste říkal vy, pane předsedo, v souvislosti se společnou agenturou, která by byla zřízená k tomu, aby vypracovávala nebo zadávala nezávislá posouzení dopadů. Já si myslím, že se můžeme toho cíle držet Můžeme o tom diskutovat, jestli s tím všichni souhlasí, ale pokud v praxi se ukáže, eh, že jedna z těch institucí je k tomu ochotná, tak politicky by bylo moudré, abychom se zamysleli i nad alternativami a ten model v USA by nás mohl možná inspirovat. Téma zapojení externích subjektů, o tom také mnozí hovořili. A tady bychom se měli zamyslet nad tím, jak nejlépe toto provést jak v parlamentu, tak v komisi, která připravuje různé iniciativy a při té přípravě se velmi často napojuje na externí experty. A tady je velice důležité, do jaké míry je kdo v jakém procesu zapojen. A já si myslím, že tady bychom eventuálně mohli být i velkorysejší v některých případech, pokud jde o zapojování externích expertů. Potom sjednocená nebo jednotná metodologie, pan kolega Krůk, to je také důležitá oblast a já si myslím, že tady také můžeme spoléhat na podporu komise. S radou jsem tady nebyla v kontaktu, ale možná, že i rada by se do toho mohla zapojit a společně bychom vypracovali pracovní metody. Eh, už mnoho let se na tom pracovalo a paní kolegyně tady hovořila o velmi rozsáhlých eh, posouzeních dopadů v souvislosti s malými a středními podniky, že by se tady měly zohlednit tyto ekonomické aspekty a tady nezačínáme od píky, spoustu práce už bylo odvedeno. Máme tady posuzování dopadu ze strany komise a měli bychom optimalizovat i to, co se děje v parlamentu. Pan Léne, k tomu už jsem se vyjádřila, ano, to je správný posun, správný směr, ale je pro mě důležité, abychom dnes ve výboru ještě zdůraznili to, že budeme využívat experty jednotlivých členských států, tak abychom zjistili, jakým způsobem tam vlastně posuzování dopadů provádí v jednotlivých státech. A potom je samozřejmě také důležité to, že v září se objeví zpráva účetního dvora a potom bude také důležité o tom diskutovat. Účetní dvůr je nezávislou instancí a my můžeme opravdu profitovat z jejich práce. Takže bych chtěla navrhnout, abychom tady měli slyšení na, v rámci admin, hodina nebo dvě, kde bychom si vyslechli příslušné zástupce a potom bychom i do našeho výboru pozvali zástupce účetního dvora, abychom měli dobrý základ pro práci a pro tu zprávu. Děkuji, ano, já si myslím, že to tak uděláme, probereme to na příštím zasedání koordinátorů, to, že bychom udělali nějaký mini, nějaké mini slyšení nebo hearing slyšení a uvidíme, jaké další věci nás ještě napadnou. A, A už jsme tady zadali jednu studii k politickému no, oddělení a bylo by dobré, kdybychom do toho zapojili právě i to naše vlastní oddělení, tak, aby bylo zohledněno a spojeno to, co už bylo na různých místech vypracováno. Hlasování. Máme tady zprávu paní Geringer k lepšímu zákonodárství a já nevím, jestli k tomu chce něco ještě úvodem říci. Děkuji, paní předsedající. Děkuji. Tato zpráva má přímou návaznost na hodnocení dopadů a také na provádění komunitárního práva. Toto právo je třeba implementovat rychle a dobře. Nechci teď představovat zprávu celou, ale pouze poděkovat všem politickým skupinám, neboť se nám podařilo dospět k velmi dobrému kompromisu. Zejména eh, pan koordinátor Swiftka byl skutečně eh, tomu chci poděkovat za skvělou spolupráci a doufám, že to přispěje k lepší implementaci práva. Děkuji. Okay, sorry, wir hatten hier noch einige kleine Unklarheiten im auf die letzten Absprachen. Dobrá. Dobrá, takže tady bylo jenom pár věcí ještě na vyjasnění. Pan Sivka, děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat paní Geringe za laskavá slova. A chtěl bych také říci, že pozměňovací návrh 21, to je můj pozměňovací návrh, bych chtěl stáhnout. Ano, děkuji. Dobrá. Takže přejdeme k hlasování. A začneme pozměňovacím návrhem 1, kdo je pro, kdo je proti. Schváleno. Nebudu se ptát, kdo se zdržel hlasování. Pokud, když, když tak dejte najevo, že hlasujete že se zdržujete hlasování. Takže dva, kde je pro, kde je proti. Také schváleno. Avko. A kde pro, kde proti. Schváleno. Trojka pane Karima, kde je pro, kde je proti. Zamítá se. Avko D, kde je pro, proti schváleno. P, C, avko E, avko E, kde je pro. Prosím, zvedněte ruce, kde je proti, schváleno. Avko 4, proti, schváleno. Čtyřka od pana Karima, kde je pro, proti, schváleno. Pět, kde je pro, proti, schváleno. 6, kde je pro, kde je proti, schváleno. Avko 1, kde je pro, proti, schváleno. 7, sevka pro, proti, schváleno. 8, pro, proti, zamítá se. 9, pro, proti, schváleno. 10, pro, proti, schváleno. Schváleno 11 pro, proti. Schváleno 12 pro, proti. Schváleno kompromis 1 pro, proti. Schváleno 13, 14, 15, 16. Teď to odpadá, kompromis 2 pro, proti. Schváleno. Tím pádem 17, nic 18, stažena 19, 20 pro, proti, schváleno. 21, staženo, kompromis 3 pro, 20, ne, 22, na to jsme zapomněli, ano, pro, proti, musíme přepočítat, takže 22 pro, Proti? Chváleno. Jaký máme výsledek? 11 pro, 11 vůči 9. Kompromis 3, kdo pro? Proti? Schváleno. 23, 24, 25 pro, proti, schváleno. 26 pro, proti, schváleno. 27 pro, proti, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, schváleno. 28 no, odpadá, takže 29 pro, proti, schváleno. 30 pro, proti, schváleno. Kompromis 5 pro, proti, schváleno. 31, to jsme vyřítili. 32, 33 a vko 2. Takže 34 pro, proti, schváleno. 35 pro, proti, schváleno. A vko 3 pro, proti, schváleno. 36 pro, proti, schváleno. 37 pro, proti, schváleno. Zpráva jako celek pro, proti, jednomyslně schváleno. Blahopřejeme paní Geringe. Kommen wir zum Bericht Zwiefka. Den habe ich als nächstes auf der Tagesordnung stehen. Tím se dostáváme k další zprávě pana Svevky. Chce pan zpravodaj něco říci? Ne. Takže pozměňovací návrh paní Volis. Gegen. Pro, proti, schváleno. Kompromis číslo jedna. Kdo je pro, proti? Schváleno. Potom dva, padá tři proti, pro, pardon, pro. Takže dva jsou pro. Já jsem u trojky tři, pro, proti, schváleno. Čtyři pro, proti. To první bylo většina, schváleno. Pět pro, proti, schváleno. Šest pro, proti, schváleno. Sedm pro, Proti? Schváleno. B pro? Proti? Schváleno. Devítka pro? Proti? Schváleno. Deset pro? Proti? Schváleno. Jedenáct pro? Proti? Schváleno. Kompromis C pro? Proti? Schváleno. 15. Kdo je pro? Proti? Odmítnuto. 16 padá, 17, 18 pro, proti. Musíme to spočítat, takže ještě jedno pro 18, 9, 10 pro a kdo je proti? Dvacet jedna, je to možné? Uh, also an, abgelehnt. 11. Takže odmítnuto 11 ku 10. D. Kdo je pro, proti? Schváleno. 21 pro, proti, odmítnuto. E, tady máme oddělené hlasování, první část pro, proti, Musíme počítat, takže ještě jednou. Pro, první část, kdo je pro? Proti? A to je schváleno. Druhá část. Pro, proti? Zamítnuto. 25 pro? Proti? Schváleno. 26 pro? 27 pro, proti. Jedenáct proti, jedenáct proti, takže zamítá se. 28 pro, proti. Schvaluje se. 30 pro, proti. Zamítá se 29 pro, proti. Schváleno. 31 pro. Proti. Schváleno. 32 pro. Proti. Odmítnuto. F pro. Proti. Schvaluje se. 35 pro. Proti. Zamítá se. 36 pro. Proti. Zamítá se. 38 pro, proti, schváleno. 27 oddělené hlasování, první část, proti, schváleno. Druhá část pro, proti, schváleno. 39. Pro, Proti? Schváleno. To byla první část. Druhá část. Pro? Proti? Zamítnuto. 40 pro? Proti? Zamítnuto. 41 pro? Proti? Schváleno. 42 pro? Proti? Zamítnuto. Gustav. Kompromis G. Pro. Proti. Schváleno. 43 padá. 44 pro. Proti. Zamítnuto. Kompromis H. Pro. Proti. Schváleno. 47 eh, padá, nebo staženo, a 46 pro, proti, schváleno, 48 pro, omlouvám se, 49, 49 pro, proti, schváleno, 50, cívka pro, proti, schváleno, 51 pro, proti, schváleno, 52 pro, proti, schváleno. 53 pro, proti, schváleno. 54 pro, proti, schváleno. 55 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, schváleno. 56 pro, proti, zamítnuto. Zpráva celkově pro, proti, schválená. Takže pokusíme se ještě jednou závěrečné hlasování pro. Proti. Patnáctku šesti schváleno. Eh, gratuluji panu Cvěvkovi. Lechner. Zpráva Lechner. Propojení obchodních registrů. Eh, chce pan zpravodaj k tomu něco dodat? Ne, můžeme rovnou hlasovat. Pozměňovací návrh 1, paní Regner pro. Proti. Schváleno. Eh, Imko C padá. Pozměňovací návrh 2, Regner pro. Proti. Schváleno. Imko D padá, Imko A eh, dodatek pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, schváleno. Kompromis 1 pro, proti, schváleno. Kompromis 2 pro, proti, schváleno. Imko B pro, Proti? Schváleno. 6. Regner pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 3 pro? Proti? Schváleno. Sedmička padá. Pozměňovací návrh 8 Regner pro? Proti? Zamítnuto. Jemko 8 jako no, dodatek plus pro? Proti? Schváleno. Imko 9 pro, proti, schváleno. IMKO 10 padá, IMKO 11 padá, IMKO 12 padá, pozměňovací návrh 9 pro, proti, zamítnuto. U desítky oddělené hlasování první část pro, proti, schváleno. Druhá část pro, proti, zamítnuto. Třetí část pro, proti, schváleno. IMKO 15 pro, Proti? Schváleno. 11 Regner pro. Proti? Schváleno. 12 Regner pro. Proti? Schváleno. 14 Regner pro. Proti? Schváleno. Ekon 1 eh, padá, Ekon 2 padá, Ekon 3 pro. Pomaleji, Ekon 3 pro, proti, schválen. Imko 1 padá. Imko 3 pro. Proti. Schváleno. Imko 5 pro. Proti. Schváleno. Imko 6 pro. Proti. Schváleno. 15 bodů staženo. Eh, Odstavec 10, kompromis 10, pozměňovací e, návrh ústní od zpravodaje, pan Lechner. Já to nemusím v podstatě ani číst, jenom ty části, které k tomu byly předány, should be easy to access. Je to také uvedeno v textu. end the other hand, they should be reliable kept up and so weiter, in, and in all EU official language whereas it should first be evaluated to what extent this would cause additional translation costs. To this aim, the mandatory participation of all member states should be considered. Ich denke, das ist problemlos, ja. Myslím si, že by to nemělo působit problémy. Dobře, žádné problémy, můžeme tedy hlasovat tento kompromis pro, proti, schváleno. Potom Eh, padá 16, Regner, Econ 4 padá, Imko 2, Imko 7 padá a Imko 16 také. A nebo bychom měli ještě hlasovat o druhé části u IMKO 16? Ne? Není to potřeba? Je to potřeba? Dobře, takže ještě jednou druhá část IMKO 16. Musíme hlasovat pro? Proti? Schváleno. 17 padá, Ekon 5 pro, proti, schváleno. Ekon 6, tady musíme hlasovat pouze o druhé části pro, proti, zamítnuto. Imko 4, tady se hlásí paní Regner o slovo. Já bych tady chtěla požádat o oddělené hlasování u bodu 4 a přečtu větu. Tady bych si tady přála to rozdělení. Gut, alle verstanden, dann stimmen wir Pochopili to všichni, takže hlasujeme první části pro, proti, schváleno druhá část pro, proti, odmítnuto, Ekon 7 padá, pozměňovací návrh 18, Regner pro, proti, zamítnuto, Imko 13, první část padá a druhá část, kdo je pro, proti, schváleno, 19 bodů pro, proti, schváleno, Imko 14, pro, proti, schváleno, 20, paní Regner pro, proti, zamítnuto. Ekon 8 pro, proti, schváleno. Ekon 9 pro, proti, schváleno. Ekon 10 padá. Pan kolega Lechner. Mohl by sekretariát prosím ještě přeskoumat, jestli bychom Eh, jestli jsme hlasovali o tom, co si přála paní Regner k 13. paragraf, eh, tady odstavec 16. Eh, Mě by zajímalo, jestli se o tom hlasovalo. Hlasovalo, bylo to odmítnuto. O tom, ano, o tom, já jsem si to všimnul později. Takže ještě jednou, třináctka Regner pro, proti, Zamítnuto. Dobře, děkuji za toto upozornění a teď eh, závěrečné hlasování o celé zprávě pro, proti, jednohlasně. Blahopřeji vám, pane kolego. A teď se podíváme eh, opět na zprávu pana Lechnera. Eh, máme tady zprávu pana kolegy Kešmana, který se už celou dobu, celá léta zabývá zveřejňováním dokumentů a nyní předložil novou zprávu. Eh, a pokud jde o přístup k dokumentům, tak se to týká jednotlivých práv občanů, kteří by měli mít možnost každý dokument v souvislosti eh, s institucemi Evropské unie, tedy měli by mít k tomu přístup. Jestli je to dobré, tak to je další věc, nebo jestli to povede jenom k tomu, že tyto věci budou vyřizovány bez jinak než písemným stykem, to je potom jiná otázka. Ale zkrátka, kolega Cashman v návrhu své zprávy předložil celou řadu návrhů, kde parlamentu přidá, vlastně poskytuje očitá práva. Vychází z toho, že parlament jakožto zástupce občanů, a to je, je tam článek 15 Lisabonské smlouvy, a z toho by se vlastně dalo vycházet. My jsme sice také občané a každý z nás jakožto občas, občan a jedinec má taková práva, protože se nás to týká stejně jako ostatních občanů, ale parlament jako takový, to je něco jiného. Je to orgán eh, veřejného mínění a není to orgán, který zastupuje jednotlivé zájmy jednotlivých občanů. Takže podle mého názoru eh, návrh 9, 20, 21 a 33 podle mého názoru zcela zjevně jsou proti nebo v rozporu s právním základem, protože právní základ se zabývá tím, jaká práva má parlament jakožto instituce ve vztahu ke komisi a k radě ministrů. Takže to je věc interinstitucionálních dohod a ne dohody, která má zajistit transparentnost vůči občanovi. Eh, stejně tak pozměňovací návrh 47 nebo žádost 47, eh, tady bychom to mohli asi vypustit. Takže já navrhuji, abychom těchto čtyři nebo pět bodů vypustili, protože se vlastně nekryjí s článkem 15 nebo jsou v rozporu s článkem 15. Já bych to možná doplnil. Toto je problém, který se týká inter, interinstitucionální dohody. Je tam příloha 1 interinstitucionální dohody, na kterém jsme se v posledním kole dohodli s komisí po velice obtížných jednáních a tam se řešila přesně tato otázka přístupu Evropského parlamentu k některým klasifikovaným eh, dokumentům a tato oblast je tedy takto pokrytá a nepatří to do uh, té obecné zprávy o transparentnosti pana kolegy Kešmena. Já a paní kolegyně Volis jsme napsali panu Kešmenovi dopis, kde upozorňujeme na tyto věci po dohodě se pracovní skupinou. Paní Volis to také podepsala, protože je zodpovědná za tyto věci ze strany předsednictví a bylo by to užitečné, kdybychom tyto věci vypustili, protože bychom se dostali do velkých problémů, kdybychom to, co je ve zprávě pana Kešmena, eh, tyto věci, které se nerozhodují eh, v legislativních postupech, tak kdyby toto se dostalo eh, do nějakého legislativního zkoumání, nezávisle na právním základě. Postoj ostatních dvou institucí je naprosto jednoznačný a proto já tady podporuji to, co jste řekl. A teď tady máme kolega, kolegu Rabka a paní kolegyně Volis. Já bych chtěl požádat, abychom to hlasování posunuli, protože když to neuděláme, tak my budeme muset hlasovat proti tomu. Musím upřímně říci, že vaše odůvodnění a odůvodnění zpravodaje pro mě nejsou úplně jasná. Možná je to tím, že mi chybí právní přehled, znalosti, ale přesto nebudu hlasovat a na naší pracovní skupině včera také nebylo jasno, takže proto bych se chtěl na to ještě jednou podívat v klidu, e, zeptat se na to pana zpravodaje, jak to myslel a proto bych to chtěl posunout, protože kdybyste to neposunuli, tak bychom museli hlasovat proti. Uh, uh, Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem pouze chtěla říct, že mohu potvrdit, co jste řekl vy, jakožto místo předsedkyně odpovědná za transparentnost se musela už eh, několik let řešit individuální sporné žádosti o přístup dokumentů ze strany veřejnosti. To je jedna věc. A Druhá záležitost, která se týká nás obou, to je rámec eh, interinstitucionální dohody týkající se přístupu eh, k utajovaným skutečnostem nebo k dokumentům, které jsou značeny jako důvěrné. A to se samozřejmě týká i poslanců a já bych v tomto smyslu chtěla podpořit pana Lechnera a také váš, eh, vaše vyjádření k tomuto tématu a také chci doplnit, že chápu obtíže, které pan Rovka má, ale vzhledem ke stavu Eh, interinstitucionálních diskusí skutečně rozhodnutí v tomto směru potřebujeme. Děkuji. Eh, pane kolega Albrecht, a já se domluvím se sekretariátem. Já bych chtěl podpořit námitku pana Rabkaje, protože já si myslím, že tedy to, eh, jak pokud jde o tedy pana zpráva pana Kešmena souvisí s tou interinstitucionální dohodou, protože když například eh, my, členové parlamentu, chceme mít eh, přístup k dokumentům, tak my tam nemáme žádná práva na základě té právní, eh, toho právního základu, který dosud byl vytvořen. A zatím to bylo vše možné pouze přes parlament, jakožto celistvou instituci. A proto ten přístup veřejnosti k dokumentům hraje také roli pro spolupráci mezi institucemi a pro možnosti poslanců a proto by bylo dobré, kdybychom to ještě jednou prodiskutovali, měli na to dostatek času a nerozhodli to ukvapeně. Není prý, jak říká sekretariát, problém, abychom to přesunuli na 5. července, můžeme to tedy přesunout na Štrasburg a 5. července potom budeme mít eh, možnost pro ty skupiny, které nejsou přesvědčeny, aby se nechali přesvědčit. Dobře, takže 5. července o tom budeme hlasovat. Ještě nějaké další věci, pane Lechnere, k, této, k tomuto bodu na pořadu jednání ne dobře, tak je to jasné, kodifikace. A slovo má paní kolegyně Geringer. Děkuji, paní předsedající. Zgodně s naší politikou upraszczania prawa i stanowienia lepszego prawa chtěla Děkuji vám, pane předsedo. Hovoříme o zjednodušení právních postupů. A v tomto smyslu eh, mohu doporučit tyto dva dokumenty. Myslím, že to kontroverzní není, je eh, nezbytné, abychom získali právě podporu pro tu kodifikaci klasickým způsobem, v tomto smyslu nebudou žádné změny v dokumentu, je to kodifikace a v tomto smyslu jsou ty změny v pořádku. Někdo proti, říká předseda, někdo se zdržel, ne. Všichni tedy souhlasí, dostáváme se tedy k nové formulaci, recast, ehm, někdo proti, zdržel se, schváleno. A 20 na tuto zprávu se zaměříme odpoledne. Komise, děkuji, děkuji vám. Už jsme o tom diskutovali několikrát na půdě tohoto výboru a chtěl bych jenom ohlásit, oznámit, jaký je poslední vývoj v této problematice. Chci zdůraznit, že na cestě k přijetí tohoto nařízení o, implement, eh, o prováděcím aktu eh, v tomto smyslu znamená vysokou pravomoc pro parlament. My máme na to právo na základě smluv o EU a je to velice důležité také z hlediska eh, dalších oblastí spojených s touto to záležitostí především akty přenesené pravomoci. To je velice důležité pro parlament a diskuse. Je jasné, že naše výbory skutečně užívají své pravomoci která se snaží řídit aktivity komise v této oblasti. Nicméně článek 290, který eh, reguluje akty přenesené pravomoci a 291, který se zabývá prováděcími akty, se zabývají různými oblastmi, ale jsou vzájemně provázané. Nařízení, které komise navrhla, vyvolává určité obavy, které jsme jasně vyjádřili a také různé pozměňovací návrhy, které jsme dostali, se e, to snaží řešit. Hlavní problém je článek 10, který předpokládá v zásadě automatické e, srovnání sjednocení v této oblasti, což v zásadě není přijatelné. Nemůžeme e, přijmout tuto zásadu automatického sjednocení, Můžeme však eh, vzít v úvahu, že jsme v přechodném období právě eh, vstoupila platnost Lisabonská smlouva a na základě toho je zřejmé, že musíme jednat flexibilně v některých oblastech a tady opět musíme řešit akty přenesené působnosti. Otázka zní, eh, samozřejmě jejich rozsah působnosti jasně definován, mělo by to být nevýznamně, mělo by to být eh, schváleno cestou spolurozhodování a my jsme z komise nedostali přesný závazek, pouze jenom nezávazná prohlášení ze strany komise z hlediska toho, zda obecné zjednocení nebo narovnání aktu přenesené pravomoci e, a kdy to má vstoupit v platnost, my zvláště nevíme a tady bychom velice rádi, abychom dosáhli toho srovnání v hlavních oblastech spolu rozhodování pro parlament, oblast zemědělství, obchodu a dalších Máme celý seznam nově definovaných oblastí spolurozhodování, ale ta jednání a konzultace s výbory pokračují. A na základě toho eh, se ukázalo, že parlament by se měl snažit získat komisi k tomu, aby se zavázala a komise by měla být připravena navrhnout harmonogram v této oblasti ještě před naším hlasováním. To znamená, že by to mohlo být závazné a v zásadě by to mohlo uspokojit řadu potřeb výboru, které se obávají a rozptýlit jejich obavy, protože ty se obávají, že bychom se vzdávali práv eh, a eh, na straně jedné a zároveň bychom například v oblasti komitologie eh, svoji pravomoc nemohli uplatnit. Automatické srovnání může být přijato pouze jako přechodné opatření v omezené oblasti a e, samozřejmě další věc, kterou musíme ještě upravit na základě co se týče právního základu e, v meziinstitucionálním vyjednávání, to je přístup k informacím. A ve svých návrzích jsem zdůraznil, že si přejeme aktivní účast ze strany komise a to nám nejenom umožní náhled do jejich záznamů, ale zároveň nám to umožní zasílat relevantní informace do výboru. Samozřejmě jsou určitá ustanovení, tak jak vidíte, že předseda výboru, který se aktivně podílí na těch vyjednáváních, bude jako lev bojovat za naše práva, eh, podílet se aktivně na tom jednání. A v této oblasti je to zvláště důležité, protože hovoříme o implementaci a eh, tam už nemáme žádný větší přístup k informací než prostřednictvím komise. A komise je vlastně součástí toho postupu. A další důležitá věc a moje poslední poznámka na tomto místě se týká toho, co výbor, který uplatňuje toto právo v poslední době, Ehm, na co byl zvyklý z hlediska starého postupu kometologie a v některých oblastech se zdá, že nové nařízení o implementaci eh, jakoby odnímalo některá z našich práv, protože to už není zakotveno ve smlouvách. Ale já si myslím, že je možné eh, s komisí uzavřít takové ujednání, že budeme mít určitou informaci a období na rozmyšlenou eh, po dobu jednoho měsíce, kdy nám tedy komise dá příležitost vyžádat si informace a zváží naše obavy. To by mohl být neformální postup na základě eh, jakéhosi etického kodexu nebo obecného ujednání s komisí. Není to ve smlouvě. Eh, řada výborů požádala o takové vyjádření, aby bylo v základních aktech, ale to nelze, protože to by takto eh, bylo neplatné. Můžeme však domluvit takovou metodu, že bychom se mohli vyhnout sporům cestou běžné spolupráce mezi komisí a parlamentem a díky tomu by se nám vrátila většina práv, kterým se těšíme, která můžeme uplatňovat nyní. Je ale zřejmé, že my chceme, aby Eh, ta nařízení byla eh, akty přenesené pravomoci, nikoli pouze prováděcími nařízeními, protože v těch aktech přenesené pravomoci máme my své pravomoci. Eh, zatímco pokud jde o provádění, týká se to členských států. A v tomto smyslu se objevuje opět problém rady a členských států článek 291 smlouvy jasně stanoví, že to jsou členské státy a nikoli rada, kdo má práva v této oblasti z hlediska kontroly implementace, v některých případech, když je třeba prováděcím orgánem komise. A v tomto případě bychom prostě neměli nechat radu do toho vstupovat zase zadními frátky. Proto se objevil návrh za radu, ten ještě nebyl oficiálně sestaven, ale objevil se v tom vyjednávání, že by existoval nějaký odvolací výbor, což by alespoň podle rady měl být eh, výbor složen ze zástupců rady, ale to nemůžeme akceptovat, protože pokud členské státy a nikoli rada eh, se účastní těchto jednání, tak kvalifikace z této definice by měla být jasná. Já už mluvím příliš dlouho, to je tedy současný stav věcí a e, v této chvíli tedy jednáme s kolegy z dalších výborů a v průběhu času nemohu zatím říci, kdy, ale v prů, protože se objevují určité obavy, které je potřeba ještě rozptýlit, vyjasnit. Některé věci setkáme se s panem Ševčovičem ještě dnes odpoledne, který již uh, Eh, pronesl některá slibná vyjádření z hlediska dalšího vývoje a teprve pak se můžeme rozhodnout, eh, jak postupovat dál, zvláště když se rada v tomto smyslu ještě nedostala příliš daleko. Eh, nicméně, takový jasný závazek, který ne tento výbor, tento výbor by samozřejmě měl hlasovat co nejdříve, jakmile se dostane ke kompromisu, ale tento parlament by neměl hlasovat, dokud nedostaneme jasný a výslovný závazek z hlediska eh, nového obecného narovnání a eh, nemělo by to být jenom tak, jak to bylo naznačeno, že interpretace komise je tímto směrem a tak dále. Neměla by to být jenom nová oblast spolurozhodování. Ehm, důležité je, aby vše, co jsme v podobných eh, postupech dělali ve starém komitologickém systému, ehm, měli bychom učinit to též, ale později. Ono to samozřejmě není až tak neodkladné, ale eh, především v nových oblastech spolu rozhodování, například zemědělství a další, bylo jasně řečeno, že tam to obecné narovnání by mělo proběhnout co nejdříve a to možná platí pro další výbory v této oblasti. Děkuji mnohokrát. Okay, herzlichen Dank. Wortmeldung dazu? Děkuji. Hlásí se někdo tomu o slovo pan kolega Bodu. Děkuji. Mohl by, se, může pan Sajer souhlasit s tím odvolacím postupem ve výboru? Já jsem, já jsem nevěnoval tomu pozornost, ale souhlasí s tímto odvolacím výborem v eh, ve vztahu kradě. Uh, eh, can I answer? no. Mohu odpovědět ne. Ne. Neakceptujeme, že by to byla rada. Že by to byla instituce rady. Pokud to zapadá do starého systému, což znamená konzultace členských států, pak bychom mohli být flexibilní, ale nikoliv jako rada, protože nemůžeme vytvářet precedent, že bychom směsovali různé instituce ale pokud jde o formu, tak nepochybně přistoupíme k hlasování a rozhodneme společně. To je jedna z těch velkých eh, výhraz, jeden z těch velkých otázek. Rada se musí rozhodnout a my na to musíme reagovat. Ale já jsem jasně řekl až dosud vám i dalším výborům tohoto parlamentu, že pakliže rada kdo proti tomu parlament by tam měl být a vzhledem k tomu, že my jsme výbor pro právní otázky, tak jsme dostali svěření tento úkol, to znamená, že i my musíme být strážci smlouvy v tomto smyslu. A ty budoucí postupy na příštích 15-20 let, ne-li více, dokud bude Evropská unie existovat, tak musíme vytvořit něco, co nebude žádná směs hlavním smyslem smlouvy bylo jasně rozlišit mezi těmito věcmi. Někteří z nás byli i v konventu a jasně se hovořilo o rozdělení kompetencí v této oblasti a toto pravidlo by bylo na úkor tohoto, čili já to nepodporuji. Děkuji. Děkuji. Nikdo další se nehlásí. Dobře, ještě odpoledne to prodiskutujeme s panem Šektvkovičovem. asi to nebude Eh, ústřední téma. Spíše budeme hovořit o eh, zahraniční službě a těch zastupitelích a budou se asi opakovat eh, některé věci, které už řekl pan Ševkovič někdy nezávazně, neoficiálně, ale bylo by to asi užitečné. A teď dávám slovo panu kolegovi Luigi Berlingerovi. Děkuji, pane předsedo. Tato oblast, argument, který jsme předkládali dnes ráno, zahrnuje akční plán předložený komisí a myslím si, že je to velmi na místě. Omlouváme se. Je nám líto tedy, že text této zprávy byl k dispozici pozdě. Takže řeknu to rovnou. Jedná se o téma, které je z věcného hlediska velmi bohaté. A nevím, jestli se nám tudíž podaří všechno té, se ke všemu v té debatě vyjádřit. Jenom vám chci dát určitou určitý náznak, abyste si udělali představu o tom, o čem to je. A pak se k tomu můžeme ještě vrátit. Chci poděkovat a poblahopřát komisi k tomu, že akční plán ukazuje, že komise bere stokholmský program vážně. A ono to je vážné téma. Opravdu ale před pár dny na plenárce jsme schválili usnesení o jednom konkrétním aspektu, a to e, školení v soudnictví a již teď se nabízí jisté perspektivy e, týkající se toho, o čem chci hovořit už teď na začátku můžeme některé věci předpokládat. V akčním plánu pro stokholmský program se nemůžeme omezit na pouhý výčet ustanovení. Vzhledem k tomu, že stokholmský program není pouhým konglomerátem různých ustanovení. Protože nebezpečí je, že by z toho vznikl jakýsi telefonní seznam. My se ale musíme podívat na samou podstatu tohoto evropského právního prostoru. A při vytváření takového prostoru se předpokládá, že budeme mít pochopitelně celou řadu různých norem a ustanovení, ale nejen to. Protože evropské právo učinilo obrovský pokrok so, máme tu za sebou obrovské úspěchy, já je nebudu vypočítávat, ale e, například v oblasti soukromého práva, tam, kde to upravuje každodenní vztahy mezi evropskými občany, věci, které se týkají každodenního života, tak tady do, došlo k postupné integraci. Ale ta není často příliš uplatňována. A ono nestačí dokonce jenom je uplatňovat. To, že hovoříme o dopadech, je samoznámkou toho, že máme problém. Čili kromě toho, jak jsou tato ustanovení přijímána, tak je, eh, se musíme podívat na to, jaký to má dopad na život občanů. Musíme se eh, znovu zamyslet nad tím přístupem zbližování. Nejde on jenom o přeshraniční aktivity, něco, co zahrnuje tedy jedno a druhé občanství, ale netýká se to zároveň ani života evropských institutí, institucí. Nýbrž ten právní prostor je tvořen těmi jednotlivými prostory členských států. A ty procesy tudíž nejsou něco, jenom něco, co přesahuje hranice, ale zároveň je to, co se děje eh, v rámci území jednoho státu. My se musíme podívat na to, co má primát. Evropské právo není pouhou sumou národních právních systémů. Není to tak, že by eh, ta suma byla jenom souborem svých částí. Ale jestliže evropské právo se učí na univerzitách a v právních institucích, je to zatím vnímáno, jako by to byla nějaká samostatná oblast. Máme právo rodinné, právo závazkové a tak dále. Ale to všechno je již protchnuto tím tou evropskostí je tam celá řada faktorů, aspektů, které jsou ve své podstatě evropské. Čili evropské právo se provádí tak jako tak i nezáměrně. Tudíž se to musí učit v rámci všech těchto oblastí. Musíme vytvořit evropské právní povědomí. a jednotlivá, eh, zatím to v těch jednotlivých programech výukových neprobíhá. A není to přítomno v těch jednotlivých ustanoveních. Máme celou řadu různých aproximací, zbližování států, které vyšly z, z rozmanitých tradic. To je kolosální práce. My jsme se s tím lopotili, ale to, co z toho zešlo, je relativně skromné. Ještě před Hágem, kdy jsme překonali strukturu pilířů a pak jsme se dostali k Lisabonu a k jednotné eh, evropské právní koncepci, tak když se podíváte na celou historii, na celý pokrok, tak eh, ten pokrok ke sjednocování, to znamená Evropa a členské státy, které směřují v tomto procesu, tak to je eh, podloženo velice hluboce i filozofické. Ti, kdo se zabývají evropským právem, jsou samotní občané, protagonisté. Ti, kdo třeba vlastní nějaký malý podnik, ti, kdo všichni, kdo mají právo dostat evropskou odpověď, na eh, uznání svých práv. Ale nejenom občané, běžní občané, ale také soudci, ti, kdo právo učí, ti, kdo ho praktikují, i všichni ostatní. A evropské standardy nevzaly v potaz to, že bez všech těchto aktérů, bez toho, aby eh, jsme je eh, angažovali, tak to nemůže fungovat. Teď je nejvyšší čas musíme se podí, podívat na to, co je, eh, co má v ruku, co nám věští budoucnost, protože eh, nejde jenom o to, že máme mezinárodní smlouvu, jde o skutečně povědomí určité nové potřeby v Evropě, jinak popularita a důvěryhodnost eh, Evropské unie v očích občanů bude menší, nikoli větší. Čili já chci jen říct, že právní vzdělávání a školení to je pouze jeden z mnoha aspektů. Není to nějaký cíl sám o sobě. Nemůžeme na někoho jen eh, ukazovat prstem. je potřeba lidi skutečně zapojit do procesu v rámci, v rámci eh, profesní, profesního života protože lidé, lidem se dostalo školení, dostalo se jim vzdělání, ale je potřeba, aby byly, se jich poznatky neustále aktualizovaly, aby věděli, co se děje, protože Evropa je eh, skutečně takový eh, tyglík, v kterém se teď míchají všechny možné vlivy. Je to setkání eh, cizího a domácí, setkávání cizího a domácího práva. A lidé z praxe, to je správníci stojí před eh, novými úkoly, s nimi se musí vyrovnávat. Zatím jsme stále ještě v embryonální fázi. Ale musíme podložit základy, vytvořit podmínky, které pak umožní všem těm subjektům si neustále vyměňovat názory a neustále se, si udržovat to své povědomí aktuální. Protože ať je eh, kdokoliv čímkoliv, tak zároveň spadá pod evropské právo. Tento evropský aspekt je možná něco, co je vůbec nejširší, co prostupuje všechno možné a soudci eh, to musí mít na zřeteli. Oni samozřejmě jsou kompetentní v evropském právu, ale mají také funkci v Evrop- která, a to znamená školit ty, kteří ještě to povědomí dostatečně eh, silné, silně rozvinuté nemají. Takže já chci vyzvat komisi, aby popřála sluchu této nové myšlence, která, myslím, nezaznívá dostatečně často. Celá řada učebních osnov, právních, třeba ve školách, kde se učí soudci, tak tyto země mají své vlastní tradice. A na Evropu se tam často příliš nedostane v tom vzdělávání. Musíme ale ve škole tyto profesionály sami věděli, jak řešit ty jednotlivé případy, jak srovnávat řešení případu X a Y s ohledem na eh, evropské realie. Já například v Itálii působím v rámci Rady pro soudce a vím, že musíme mít nový přístup. Pokud to nebudeme prosazovat velmi intenzivně, tak eh, nebudeme mít úspěch. Musíme skutečně přimět lidi, aby začali vnímat tuto evropskost, tento evropský rozměr celé té eh, právní praxi. jak zapracovat tu základní filozofii a e, to prostřednictvím a včetně těch konkrétních opatření. Jinak hovoříme o, jinak jsou to vzdušné zámky, je to, hovoříme o nějaké reformě a strategiích, ale implementace pomálu. Takže ne, nemůžeme se zabývat jenom právem hmotným, musíme se zabývat skutečně postupy, procedurami, tak, abychom implementovali všechny normy, všechny standardy z uplynulého desetiletí. A to se týká občanského práva, trestního práva. A já teď nechci nějak zacházet do kompetence dalších výborů, například Evropský zatýkací rozkaz. To je nesmírně důležité, ale je tu celá řada procesních překážek, eh, které komplikují jeho implementaci. Takže nejenom občanské a trestní a soukromé právo, máme tu některá práva občanů a společností, podnikové právo, rodinné právo. Je tu celý ten procesní prvek ve všech těchto oblastech, který často brání pokroku. My se musíme zabývat tou procesní stránkou. Je to proces a nejde jenom o, to, o to, tu pro, ten proces toho, jak se k případům přistupuje, ale vůbec i proces toho práva jako takového. A ve Spojeném království o tom hodně vědí. Tím nechci se nějak dotknout dalších zemí. Ale musíme se tím zabývat. Když se jenom uzavřeme v těch eh, našich kontinentálních krabicích, tak se příliš daleko nedostaneme. Nemůžeme být jenom jednojazyční, jazykové schopnosti jsou velmi důležité. A tady je právě problém, že angličtina je jakási lingua franca, protože definice v rámci zvykového práva jsou jiné než definice jinde. Já do toho teď nechci zabíhat příliš do hloubky. Ale každopádně lidé by se měli učit cizí jazyky, pokud chtějí dělat kariéru v právu. A o tom se hodně mluví, ale pokud jde o realitu, tak tam to stále pokulhává. Wallace, Děkuji, další řečník. Uh, thank you very much. Děkuji. A děkuji panu Bellingerovi eh, za velmi podnětné zprávy a prezentaci. Do jisté míry je to navázáním na diskuse, která byla zahájena na plenárním zasedání minulý týden, kdy jsme začali hovořit o vzdělávání soudců. A do značné míry Žádáme naše soudce, ale také studenty práva, aby se seznámili s domácím právem, zahraničním právem, evropským právem, srovnávacím právem a ještě jazyky. E, to je skutečně velmi náročné, ale vedle toho e, z hlediska různých národních právních profesí, které mávají vlajkami svých eh, vlastních systémů a nedokáží najít cestu, eh, jak se zblížit, jak komunikovat vzájemně. A eh, to je něco, o co usiluje vaše zpráva a to je samozřejmě žádoucí z hlediska právního vzdělávání některé naše univerzity po Evropě, abych zmínila jenom jednu, mají programy, které obsahují výuku evropského práva. To znamená, pokud někdo vystudoval tento obor a chce eh, praktikovat eh, právo, musí opět eh, se naučit vlastně právo své jedné země, což je zase vlastně delší, ale jistější cesta směrem k evropským právníkům, znalým evropského práva. Já myslím, že tento postup by měl být do budoucna zjednodušen a také bychom měli podporovat více školení v oblasti evropského práva mezi soudci, mezi eh, studenty práva a mladými právníky. A vždycky se dostáváme k tomuto problému eh, a tady si libujeme v rozdílech, které existují v různých eh, právech hmotných jednotlivých států a já jsem přesvědčena, že musíme větší pozornost věnovat tomu, jak nakládáme se zahraničními právy v různých národních soudech a tím mám na mysli soudy evropské. V tomto smyslu očekáváme zprávu z komise, která bude vycházet z Říma 2 a v tomto smyslu také tomu budeme muset věnovat více času. Také se musíme důkladně zaměřit na to, jak naše Evropské systémy komunikují s ostatními systémy třetích zemí a v tomto smyslu byla zajímavá návštěva na Hákské konferenci a v této oblasti samozřejmě musíme udělat ještě hodně práce, abychom zůstali, eh, byli schopni držet krok s globální právní komunitou v tomto smyslu. A eh, nabídnu ještě jednu myšlenku. Obrátili se na mě s jedním projektem věnovaným evropské právní historii a historii evropských soudů. A připravili zajímavou knihu, a mě zaujalo, že když jsem četla tu práci, že máme vlastně mnohem více společného v evropské právní historii, než si myslíme nebo než jsme připraveni uznat. A možná bychom se i z toho historického vývoje mohli poučit. Vítám skutečnost, že zdůrazňujete otázku práva procesního, protože myšlenka sjednotit sjednotit některé postupy je velice eh, zásadní. Například Štormová zpráva se tomu věnovala velmi Eh, důkladně, například ujmy eh, na zdraví, mm, tam je to velice důležité, eh, a to by pomohlo řadě jednotlivců. To se týká také těch promlčecích lhůt. A znamená to, že spravedlnost je přístupnější jednotlivým občanům a jednotlivým subjektům, v EU. A díky tomu samozřejmě se vytváří systém spravedlnosti, který o to usiluje a je to lepší, než kdybychom zachovali takový ten eh, soutěžní přístup, můj systém je lepší než ten váš. Důležité je vždycky ty systémy propojit a skutečně právníci na to budou také lépe, budou-li lépe znát evropské právo a ty systémy vzájemně budou lépe schopni sloužit klientům a také evropským občanům těch strukturách, eh, které se snažíme vystavět. Děkuji. Danke, kolega Bodu. Děkuji, kolega Bodu. Můžu se pouze připojit k tomu, co říkal pan zpravodaj. Vzdělávání by mělo samozřejmě probíhat eh, jež na fakultách, ale je mnoho předmětů, které nesou označení evropské právo, ale to není v pořádku, není to správné. My máme právo společenství, máme nařízení a směrnice, které jsou prováděny jednotlivými členskými státy. Takže předtím, než začneme podporovat evropské právo, tak bychom v nejrůznějších eh, odvětvích práva měli zavést evropské právo. Evropské právo by mělo být nedílnou součástí národního práva, takže potřebujeme specialisty na e, právní systémy jednotlivých členských států, ale k tomu navíc ještě tu evropskou dimenzi. Další řečník. Bardzo paní panie chtěl bych srdečně poděkovat koledze. Děkuji. Chci poděkovat panu Berlingerovi za úvod do této problematiky. A rád bych také eh, poděkoval za to, že eh, usiluje o utváření evropské právní kultury, kultury evropského práva. Když hovoříme o stokholmském programu, tak víme, že tam je to také aktuální a souhlasil bych s tím, že vzdělávání na evropských univerzitách je ještě poněkud strnulé, málo flexibilní z hlediska vzdělávacích programů, protože ty se zaměřují na eh, vnitrostátní právo jednotlivých členských států a fakulty evropského práva bývají spíše jakýmsi doplňkem. A Ti, kteří evropské právo vystudují, tak velice často nevědí, kde se mohou s tou svou kvalifikací uplatnit. To znamená, že evropské právo tam jaksi je, ale vlastně ani není. Eh, a když se diskutuje o stokholmském programu, eh, tak eh, začínáme také s informačními kampaněmi mezi občany Evropy, které souvisejí s přítomností evropského práva ve vnitrostátních právních systémech. 60 našich občanů neví, že existuje rozměr evropského práva, a že je to součástí vnitrostátních právních systémů. Ty vnitrostátní právní systémy by měly být koordinovány, to nebude až tak nákladné. Komunitární standardy jsou takto nastaveny a samozřejmě řada hlasů v členských státech zaznívá v tom smyslu, že bychom se to neměli dotýkat, neměli do toho zasahovat ale měli bychom postupovat eh, rozhodně tam, kde můžeme zjednodušit život lidí, měli bychom zvolit komunitární přístup. A myslím si, že povědomí o tomto evropském právním prostoru bude díky tomu větší a povede k takové širší evropské kultuře evropského práva. A to přivede členské státy k výměně nejlepší praxe, k výměně eh, nápadů, myšlenek a takto vznikne více evropských fakult. Za posledních diskusí, které proběhly ve Štrasburku, vím, že tam byl i komisař, eh, také Eh, tam byl místo předseda Evropského parlamentu a na té diskusi eh, byl zajímavý závěr. Komise nás ujistila, že vzdělávání právníků a soudců eh, bude podporováno ze finančních zdrojů komise a naším úkolem je, aby to tak opravdu bylo v praxi. Samozřejmě budeme v tomto smyslu muset komisi důkladně sledovat, zda plní své sliby. Děkuji. Budete chtít odpovědět na všechny tyto vyjádření? No Jenom velice stručně. Eh, ano, já učím právní historii. A když se snažím osvěžit si paměť a ohlédnout se do minulosti, Samozřejmě mohu říci, že existuje skutečná právní historie Evropy. Systémy jako takové eh, jsou takové amorfní, ale mají společný rys. A eh, to není pouze založené na ústavě z hlediska historie, ale týká se to také soudní příslušnosti jurisdikce. Hovoříme tedy o systémech zvykového práva, římského práva, jakožto jakýchsi smíšených paralelách, které se nedotýkají, ale tak tomu není ve skutečnosti. My jsme eh, se vydali na určitou cestu a naším úkolem je teď přesvědčit komisi. Chceme vytvořit skutečný právní prostor, kde můžeme dosáhnout pokroku i nad úroveň schrnutí standardů a opatření. v tom korpusu legislativy. Měli bychom se snažit eh, zasít do úrodné půdy, tak abychom získali společnou plodinu, plodiny, které se vzájemně budou propojovat. Ehm, a v každém případě děkuji za podněty k textu. Děkuji. Ano, tady na to máme ještě čas, nemusíme dnes stanovovat lhůtu pro pozměňovací návrhy, nikdo další se nehlásí, takže můžeme to uzavřít tento bod. A teď máme malý technický problém. Teď máme půl a pan doktor Štojbr přijde ve tři čtvrtě a teď jsme zjistili, že z těch bodů, které jsou v dalším pořadí, nemůžeme žádný dát na dřívější dobu, takže teď se dáme čtvrt hodiny přestávky a v půl a deset bych vás chtěl poprosit, abyste tady opět všichni pili. Budeme probírat to další téma společně s panem doktorem Štojbrem. Děkuji.

Vás chci informovat, že host již dorazil, takže za pár minut bude tady. Vážení eh, kolegové, máme tady eh, pana Edmunda Stoibera, eh, který je zodpovědný za snižování byrokracie, nebo tady předsedá té příslušné skupině, už tady byl několikrát a já už v tom čase, který nám zbývá, toho moc říkat nebudu, udělím mu slovo, i když musím udělat jednu technickou poznámku, na kterou jsme předtím zapomněli, týká se to bodu 15, rozpočet Tady musíme stanovit lhůtu pro pozměňovací návrhy a bude to 12.8 kvůli eh, rozpočtovým eh, termínům. Když nenamítáte, tak je to tak schváleno. A slovo má pan Edmund Stoiber. Děkuji, pane Léne, dobré dopoledne, vážené dámy, vážení pánové. Času máme v tuto chvíli méně a proto si dovolím aby to, co jsem vypracoval písemně, předal panu Lénemu a ti z vás, kteří budou mít zájem, si to mohou přečíst. Protože kdybych tady o tom teď hovořil, tak bychom bez pochyby už neměli možnost intenzivně probrat jednotlivé vaše otázky. Nejprve bych chtěl poděkovat panu Lénemu a také samozřejmě všem kolegům vašeho výboru, protože jsem přesvědčen, že v otázce daně z přidané hodnoty a také pokud jde o usnadňování prostředí pro mikropodniky, pokud jde o bilanci Evropské unie, vše jste tady přijali velmi jasné rozhodnutí velkou většinou. Rozhodli jste se proto, že mikropodniky budou mít usnadněný eh, styk pokud jde o tu obchodní bilanci. A dále bych chtěl zmínit, že skupina na vysoké úrovni možná pracovala intenzivněji, než si někteří mysleli, protože, a to už jsem řekl minule, a Máme zkrátka 260 návrhů, které jsme předložili ke snižování byrokracie a tyto návrhy by znamenaly úlevu pro 23 milionů podniků v 27 členských států ve výši 41 miliard euro. Pan uh, prezident tady říkal, že by to všechno převzal, ale tady, jsem, tady je jedna věc, kterou tady potřebuju ještě probrat. Očekávání, která byla vzbuzená uh, u podniků, pokud jde o snižování byrokracie, jsou veliká a parlament eh, a pan předseda za to mají tedy velké ocenění. Ovšem, eh, zatím to vše trvá příliš dlouho, protože lidé si samozřejmě kladou otázku, co se děje po té, co už se to řeší rok, a například tachograf z mnoha důvodů eh, nějaký nákladní vůz nad 3,5 tuny musí, eh, do se, musí zabudovat, zamontovat tachograf a to všech vyplývá z Business Actu. A i když jsem před rokem tady hovořil s příslušnými místy a bylo mi řečeno, že tady bude výjimka pro uh, ty nejmenší podniky, tak se nic nestalo a já teď slyším od jeho nástupce, že celý rok 2010 eh, bude vynaložen na to, aby se přeskoumalo, jakým směrem se bude postupovat. Samozřejmě, že se může rozhodovat tak nebo tak. Může se rozhodnout tím i o ním směrem, ale všechny tyto velice dlouhé lhůty a protahování, to je nepřijatelné pro ty malé podniky. Já potom eh, přijímám spoustu kritiky v tom smyslu, co my tady děláme a já potom musím obhajovat komisi a instituce. A to jsem vám tady chtěl říci, abyste věděli o tom, jak to je. Poslední věc předtím, než přejdu k novým úkolům. Četl jsem, nevím jestli žádost paní Niebler nebo její návrh, jestli jste ji eh, ho řešili, nezávislé posuzování dopadů. A k této věci vám to řeknu naprosto otevřeně. Já to obrovsky vítám a zůstanu u svého nediplomatického návrhu, že Evropský parlament potřebuje jednotu. Já jsem to navrhl, abychom tady postupovali podle belgického vzoru, vlastní výbor, podskupinu, která se bude e, zabývat čistě jenom snižováním byrokracie, protože jinak se neposunete ten, kdo mm, se zasazuje o snižování byrokracie, ten je vždy v nevýhodě oproti expertnímu politikovi, protože ten řekne z ekologických důvodů, z bezpečnostních důvodů, se to přesně musí všechno stále dělat. Já jsem sice pro snižování byrokracie, ale v tomto případě to nejde. Takže když Evropský parlament by se tím více zabýval, třeba kdybyste vytvořili nějakou pracovní skupinu, a ten dokument ten zachází ještě dále, to se nezabývá pouze snižováním byrokracie, ale celým posuzováním dopadů. A kdybyste tady opravdu se tím nějak eh, více zabývali, a tady musím říct, že ono, mě to, ono mi to vše potvrzuje tyto věci. Dosud jste byli toho názoru i vy, že v zásadě snižování byrokracie není politickou otázkou ale že jde pouze o to, jakým způsobem, co nejméně byrokratickým, můžu něco prosadit. Jak můžu nějaké rozhodnutí nebo usnesení prosadit. V Nizozemsku, kde vlastně jak si vytyčili ten směr a já jsem v Hágu a jednám tam s akta, s nezávislým úřadem akta. Tam je to jako ve Švédsku, tam říkají, my nechceme měřit jenom byrokracii, my chceme měřit i to, jestli je ten předpis také smysluplný. To znamená, jak si se měří eh, ta realizovatelnost nebo ty reálné výsledky protože potom by se řeklo, že účel tohoto předpisu eh, parlamentu je velice složitý a možná nemá ani smysl to vše podnikat. Já vím, že z členských států, že to snižování byrokracie už zachází dále, nejenom v úzkém slova smyslu, ale vlastně se tady sledují i náklady toho předpisu. Co vše nás bude stát, jak náročný bude ten daný předpis. Dámy a pánové, k mému překvapení prezident Barroso, pan předseda Barroso v září řekl, to je úžasné, to, co bylo vypracováno, zabývali jsme se tím a skupina na vysoké úrovni, která 31. srpna má být rozpuštěná po třech letech, že by měla pokračovat. A říkal mi, že bych měl častěji chodit do parlamentu, do rady, více hovořit s vládami a že bych měl tady se více, usilo, více o tyto věci usilovat. A já jsem mu pořád říkal, neznám žádnou úroveň na politické, v politické oblasti, která se takto angažuje, aniž by byla volena. Když vidím, jak Evropská unie Eh, komise nese zodpovědnost, nebo jaký přisouvají zodpovědnost za věci, za které vůbec není zodpovědná. A já znám francouzskou vládu, německou vládu, zemskou vládu a tak dále. A všichni, všichni kritizují komisi. Komise je potom ten obětní beránek, ta je ta, kdo nese všechnu zodpovědnost že komise nemá žádné ponětí o tom, co se v reálném světě děje, že někde sedí v nějakých uh, Eh, místnostech odstřížených od světa. A komise by se tady měla podle mě bránit, měla by říct, tak to není možné, když eh, nás nějaká národní vláda takto napadá, tak potom vlastně začíná celý proces eh, této kritiky. Komise je organizace, to platí i pro parlament, která se vlastně nebrání a může se svobodně obvinovat. A On mi řekl, pokračujte do roku 2012 dokonce, ale potom, pak, když budete pokračovat, musíte tak pokračovat až do roku 2012 a dále. Nejde o to, abyste zkoumali jenom evropské právo, ale bylo by dobré, aby si v příštím roce v listopadu předložil zprávu, ve které přeskoumáš jak evropské státy, evropské směrnice a předpisy transponují, jak je provádí. A zkoumalo by se, kdo postupuje nejméně byrokraticky, kdo postupuje nejelegantněji, jaká je nejlepší praxe. A to je obrovská úloha, která ze systematického pohledu vlastně ani nejde zvládnout. To bych opravdu mm, musel 27 vlád zkoušet, musel bych sledovat, jakým způsobem oni realizují všechny ty úkoly. A proto bych vás chtěl požádat, abyste mě podpořili, abyste se do toho zapojili. Ta zpráva přijde v příštím listopadu, potom možná dojdem k jednání mezi Evropskou komisí, institucemi a národními vlády. Vy nás sice kritizujete, ale tady Francie, tady Německo, tady Velká Británie, to takto komplikujete. Já vím, že tady opravdu existují obrovské rozdíly. Já jako bavorský ministerský předseda jsem vždy měl ten problém, že má administrativa v Bavorsku některé věci eh, prováděla tak extrémně pečlivě, a potom přišli nějací jiní lidé z Rakouska a viděli jsme, že to dělají úplně jinak a potom jsme museli zjistit, že to dělají elegantněji, mnohem jednodušeji a my jsme měli velmi dobré vztahy k Jižnímu Tyrolsku a potom jsme se dívali často na to, jakým způsobem to realizují oni. A o dva roky později, kdy to v Bavorsku eh, bylo provedeno, tak jsme zjistili, že v Rakousku to bylo mnohem jednodušší. Takže to je pro nás velice klíčové téma a já bych vás chtěl vřele intenzivně požádat o to, abyste nás příslušným způsobem podpořili. A třetí věc, která je důležitá pro vás, týká se pracovních dokumentů. Samozřejmě tady je ta rada pro posuzování dopadů a vede to zástupce generálního tajemníka v tuto chvíli. Ta pozice není eh, obsazená, protože teď teprve bude ta pozice jmenována a já vám to nemusím vše popisovat, vy to znáte. A já jsem vlastně chtěl, aby to bylo úžeji propojeno podle modelu Aktalu nebo eh, kontrolních výborů v Německu nebo nějakého podobného grémia orgánu v Londýně. Ve Francii se něco takového bude také zřizovat, akorát to ještě trvá. A komise je tady velice, velice zdrženlivá, abych to řekl opatrně. To znamená, ona nechce, aby jí eh, radil někdo zvenku, jakým způsobem bude vypadat posouzení dopadu nějaké budoucí normy. To dělají eh, generální ředitelé eh, s závedením generálního tajemníka, ale já si myslím, že teď byste to i vy měli podpořit. Já chci úžeji spolupracovat s parlamentem, protože vlastně pouze vy máte ty nezbytné páky, abyste komisi přiměli k rychlejšímu postupu. Já nechci kritizovat jednotlivé komisaře, ale upřímně řečeno, vzhledem k tomu, jak velká očekávání lidé mají ke snížení té strašné byrokracie. A já teď v podstatě jsem ombudsman a obrací se na mě všechny různé svazy v Evropě a pořád mi vysvětlují nějaké byrokratické příšernosti, které ani nesouvisí snad s Evropou nebo nemají v Evropě co dělat. A a já mám potom v těch svazech eh, vysvětlovat jakým způsobem se byrokracie snižuje. Ale když to všechno trvá tak dlouho, tak mě potom všichni říkají, jak to, že to, eh, co tam vlastně děláte, jak to, že to takto může vypadat. Pokud jde o tu radu pro posuzování dopadů, ta spolupráce mezi touto radou a Eh, skupinou na vysoko, vysoké úrovni, která vlastně měla pouze zkoumat stávající právo, zatímco ten Impact Assessment Board měl zkoumat budoucí právo, tak teď se ty věci trochu formalizovaly a je to vše eh, zakotveno v tom novém mandátu. A v budoucnosti, vždy, když bude zjednodušována byrokracie, tak skupina na vysoké úrovni do toho má být zapojena. Ale musím vás upozornit na to, že očekávání jsou v zásadě až příliš vysoká, možná, že jsem ty věci až příliš eh, prezentoval, protože ti kolegové tam jsou často dobrovolníci, to znamená, že ten čas, který tam vynakládají, a to nejsou jenom ty zasedání, ale i různé pracovní skupiny menší a oni to všichni dělají jenom uh, z dobročinných důvodů. Takže proto není možné tu skupinu přetěžovat. Co můžu udělat, to udělám a v tuto chvíli jsem chtěl poděkovat panu Lénemu eh, za vás, za celý výbor, protože vy jste podle mého názoru výbor, který se zabývá nebo má zabývat posouzením dopadu v širším smyslu a potom také z důsledky byrokracie. Celkově musím udělat jedno pozitivní zjištění. Já se to snažím všude šířit. Stal se ze mě vlastně takový obhájce komise v souvislosti s kritizováním byrokracie, protože upřímně musím říci, i komise sama říká, že oblast byrokracie z 32 je způsobán, je způsob, 23, 32% je způsobeno neefektivními postupy jednotlivých členských zemí. A zpráva o provádění jednotlivých členských zemí, tedy kdo vlastně to provádí ty předpisy nejlépe, to bude velmi důležitá věc. V téměř jedné čtvrtině případů je tady vina neefektivní realizace, implementace. Naše ministerstvo to vše vždy provádělo na 150% a těch 50% tam bylo navíc. Takže tady bych vás chtěl vyzvat, abyste pokračovali, abyste to prohlubovali, abyste předkládali další návrhy, abyste pobízeli komisi k tomu, aby pracovala rychleji a já se tu a tam tady opět objevím a budu od vás vyžadovat podporu a také eh, udání směru, kterým se mám dále ubírat. Děkuji. Hlásí se tři řečníci, ale úvodem ještě několik slov ode mě. Já si myslím, že ten problém s prováděním, s transponováním je důležitým problémem, ale nejenom pokud je o provádění stávajících směrnic, ale také pokud je o provádění snižování byrokracie touto změnou, změnou při provádění směrnic bychom potom vytvořili prostor pro členské státy, ale otázka je, do jaké míry členské státy ten prostor využijí, protože teoreticky, když tady se podíváme na většinu směrnic, tak oni můžou zůstat u stávajících postupů. To je vlastně jenom alternativa, která teď byla nově vytvořena. Paní Nýbr, pan Cvěčka a pak další. Děkuji já teď nechám stranou všechny eh, zdvořilostní formulky. Já jsem, já naprosto souhlasím s tím, co jste řekl. Je potřeba, abychom nazývali věci pravými jmény. Parlament strávil příliš času diskuzemi, ale teď to uvízlo v radě 20, 26 členských států to blokuje. Není možné postoupit vpřed. Není to parlament, jsou to členské státy, které nestrávili čas implementací, ale na té rozhodovací úrovni to protahují. A jinak samozřejmě, že my chceme naše poselství jasně a hlasitě sdělit, ale víte, že někdy se to zmedializuje, všichni pak hovoří o omezení eh, administrativy a byrokracie, ale pokud nemáme konkrétní návrh, je těžké, aby náš hlas byl slyšet. K novému mandátu je, jsme rádi, že usilujete o eh, lepší právní normy, lepší regulaci. Máme tady skvělou zprávu o zlepšování právních norem byla bych ráda, kdybyste si to vzal, protože jsme to teď schválili, jsou tam některé zajímavé body. Paní Klimbal, z JAB, tak ta uvedla, že ta vaše skupina na vysoké úrovni by měla být zohledněna eh, v rámci té Rady pro posuzování dokladů. Ale ona říká, že tu tento záměr nebyl, ale že došlo k výměně názorů, která je teď pravidelnější. Ale myslím si, že je to něco, co by bylo dobré si také odsud odnést. Mělo by se to více institucionalizovat. Ano, děkuji. Pane doktore Štojbre. Já chci navázat na to, co řekla Angelika. Existuje přímá vazba mezi nezávislým hodnocením dopadům a cíly, které se snaží dosáhnout vaše skupina na vysoké úrovni. Pochopitelně, že čím lepší je hodnocení dopadů, tím více, tím méně práce by vaše skupina musela dělat. Ale je samozřejmě dobré, že jste přišel mezi nás. Myslím, že je jasné, že všichni, bez ohledu na instituci, mají odpovědnost. A lidé, kteří, kteří chtějí jenom nechávat všechno na komisi, všichni říkají, za tohle může Brusel a podobně, tak tato dodatečná byrokratická administrativní zátěž, to není něco vymyšleného, prostě to existuje a nemusí to být, protože si to vymyslel Brusel. Ano, zbývají nám ještě dvě minuty, paní Geringe, a pak dáme slovo panu Štojbrovi, protože jinak všechno nestihneme. Děkuji vám. Chci poděkovat paní Niebler, za laskavá slova o mé zprávě. A doktore Štojbre, myslím, že to jsou zajímavá řešení, co jste předložil. Pokud se dívám na složení vaší skupiny, tak jestliže váš mandát má být rozšířen, tak problematika administrativní zátěže a omezení eh, byrokracie, to je něco, co samozřejmě s tím se potýkají všechny členské státy. Některé nové členské státy by nám hodně mohly pomoci. A experti z členských států by také byli užiteční. Děkuji vám. Takže jenom velice stručně k tomu poslednímu bodu paní Geringe. pochopitelně, že lidé jmenovaní do skupiny na vysoké úrovni jsou tak jmenováni komisí, předseda nenavrhl žádné změny, protože by to vyvolalo další diskuze. A tato struktura není úplně homogenní, máme tam um, li, lidi ze Spojeného království, z Německa, kteří jsou skutečně eh, velice entuziastičtí, eh, velice jim leží na srdci o omezení byrokratické zátěže. Pak jsou tam lidé z různých organizací, kteří obecně podporují omezení administrativní zátěže, ale někdy trošku hájí zájmy svých eh, zájmových skupin nebo organizací. Čili někdy tam může být trošku váhavost, ale celkově eh, tato skupina funguje. Uvidíme, co se nám podaří dosáhnout jako skupina, protože to děláme v, zájmy, v zájmu Evropy a toho, aby byla přijata. Nedovedete si představit, jaké různá obvinění jsou eh, často vznášena na Evropu, proti Evropě, často jsou neoprávněná. Já jim někdy musím říct, prostě nejste informováni. Tohle není evropský přístup. To jsou národní členské státy, ty dělají chybu, nebo třeba i nižší e, úroveň, nižší správní celky. Paní Klimbal je skvělou zástupkyní komise. a ve fázi před rozhodnutím komise chce zajistit, aby byla spolupráce mezi námi a já chci vyzvat vás všechny, abyste také přispěli svým dílem. Protože máme různé možnosti, pokud vím, že se něco takového připravuje, máme cestovní plán z toho, co komise publikuje. A já potřebuju pomoc od vás. Potřebuji, abyste řekli, pozor, tady něco nesedí, můžete se podívat na tohle, na tohle, jaké to může mít dopady každý má určité zkušenosti a dovede si představit, jaké to může mít různé dopady. Takže, paní Nibler, okamžitě po zasedání skupiny na vysoké úrovni bychom na ad hoc základě mohli říct, potřebuji, aby nějaké informace od té Rady pro hodnocení dopadu, potřebujeme vědět, jaké tam jsou problémy prakticky, když nadnesete takový dotaz, když budete požadovat nějaké informace, když se podíváte na ten návrh směrnice, jestli to skutečně bylo prověřeno z hlediska omezení administrativní zátěže. A už tohle bude určitý pokrok. Paní Klingval tedy v tomto zastupuje komisi a komise by měla přijmout formální rozhodnutí na rozšíření mandátu, kde se bude říkat, že musí existovat nějaká spolupráce, protože Rada pro hodnocení dopadu je něco, s čím jsme přišli my. A já bych vás chtěl požádat v duchu toho, co řekl pan Sivke, abychom tedy takto vnímali tedy ta hodnocení dopadu. Máme tu čtyři země, které mají nezávislé rady, francouzi, možná Švýcaři, ale máme 27 členských států. A v rámci Rady pro konkurenceschopnost, jak se tomu říká, kde jsem byl přítomem, jsem konstatoval, že existuje. Že, že je to takový, takový trochu eh, proces jako volba mis, kdo, kdo to dělá lépe, ale dochází k určitému pohybu. A musím říct, že komise alespoň si je více vědoma tohoto problému. Každý politik má své zájmy, které zastupuje. Problém životního prostředí, s životním prostředím musíme něco dělat, ale jaké to bude mít další dopady? Čiže tohle je to, co mi leží na srdci, parlament o tom také ví, musíme to zlepšit více. Bylo by dobré, abyste mě podpořili. A víte, že já budu s parlamentem spolupracovat i nadále, ale i s členskými státy. Navštívil jsem deset členských států, bude jich více, budu se ještě více zabývat novými členskými státy, Čechy, Slováky, Pol, Poláky, Maďary, Slovinci, kteří se dostali dost daleko, Balské státy také ale není vždy, vždy snadné na tohle všechno, najít čas tohle všechno udělat, ale je to ve vašich rukou, abyste položili otázky. A abyste si vyžádali nějaké informace. Pracujte eh, s tou skupinou na vysoké, na vysoké úrovni. Nejde o to někomu šlapat na paty, ale jde o to, abychom si vzájemně pomáhali. Bohužel, pane Lene, máme málo času. Děkujeme tlumočníkům za schovývavost. Děkuji, děkuji všem a uvidíme se v 16.30.